Right. Um, we, we had... Right, we better start. Kolegové, myslím si, že bychom spíše už měli začít, přestože tady ještě nejsme všichni přítomní. Prvním bodem dnešního pořadu jednání je položka číslo 8 v vašem programu, což je zpráva o evropské environmentální hospodářské politice, hospodářských účtech. Hans-Peter Martin, máte slovo. Hans, Pravodaj. Dobrý den, dobré ráno všem. Představitel komise se mě právě zeptal, co se s mými všemi návrhy stane. A já jsem řekla, my s tím problém nemáme bude tady obrovská většina, protože on eh, byl jediný, eh, kdo se mě na to zeptal, kromě vás, paní předsedkyně, no ale samozřejmě vy jste jednou z nás. Přece jen bych si dovolil tady sdělit k tomu pár zásadních poznámek, když už nám nikdo nenaslouchá, nikdo tady není. A samozřejmě bych žádným způsobem nechtěl spáchat chybu, kterou pášou katoličtí kněží, totiž, že se vrhají na ty a popotahují k té odpovědnosti ti, kteří do toho kostela ještě stále chodí. Když jsem si sem šel, tak jsem si řekl, to byl jeden z těch typických okamžiků, kdy vy, kolegyně, se posléze zeptáte, proč tady je takové znechucení politikou, proč to pořád roste, proč e, nám pořád občané i volení a možná i ne zcela volení představitelé jsou na seznamech a oni nejsou s nimi spokojeni. Proto bych klasicky právě toto dopoledne, které se dalo předvídat a které tady eh, si představujeme uvést jako příklad u nás v politickém mašinérii, v politické třídě něco zcela zásadního probíhá chybně. A jeden z, jeden z těch základních věcí, která je nesprávná, je, že my nečiníme to, co po nás voliči chtějí, co od nás očekávají. A právě tady jde o nějakou perspektivu do budoucna, o vůdcovství, o to, abychom se zamysleli nad tím, v čem spočívá funkční Evropská unie, jak by mohla vytvářet lepší komunitu, lepší komunitární představu ve srovnání s ostatními. Kde my tedy máme určité výhody vůči ostatním, které mohou pramenit z dějin, kde jsme pokročili trochu dále a samozřejmě kde jsou i ty nevýhody a ty slabiny a kde leží jádro toho, co dnes by mohly ty budoucí generace, které dorůstají, které by je mo- mohly zaujmout z hlediska politických procesů. A tady já jsem přesvědčen, že přesně zde máme co dočinění s tématem, kde na jedné straně se od, na nás parlamentárních představitelích leží obrovská odpovědnost a na druhé straně tady máme šanci a já mluvím pomalu, protože si přeji, aby Pierre Lambert přesně pochopil, co říkám. My máme šanci. Je nám poskytnuto výjít out of Africa, out of Europe. Prostě posunout se dále v oblasti zodpovědnosti. Paní předsedkyně, vy jste to velice pádně vyjádřila o jednoho z posledních zasedání, že nemusíme vždy věřit statistikám ani jejich zásadnímu významu. Tady ve výboru jsme si dobře vědomi, že často je to spíš zátěž a já jako někdo, kdo nepatří k žádné frakci, já z toho těším, protože někdy tady dostávám určité jenom takové eh, drobky z těch statistik. Ale my tady vidíme určitá paradigmata z těch minulých zkušeností. Často se opíráme o data, a pokud se na ně nemůžeme spolehnout, když nejsou úplná nebo poukazují špatným směrem, tak máme obrovský problém a ten nás může stát 130 miliard nebo i více. To bylo Řecko a nyní už přecházím ke konkrétnímu stanovisku svému. A myslím si, že se jedná o zcela klasický případ pro tento výbor, pro parlament, pro nás, Evropany. Poukázat na ty vyhlídky, a dokázat, že jsme vše pochopili, totiž o co tady jde, že dosavadní definice toho, co je well-being, tedy blaho, blahobyt, se nesmí opírat pouze na to, co stavíme od do druhé světové války, na růstu, že to je příliš omezené chápání, že pokud se neposouváme do oblasti kvalitativního růstu, tak vůbec nebudeme schopni rozpoznat určité jevy ani je pochopit. Já jsem vyrůstal u Bodamského jezera, tam jsme měli od eh, října až do března zamrzlé a to není pouze, eh, nebo ten sníh tam byl, nyní už tam není, to se dá dokázat na fotografii. To může být jinými vlivy, ale rovněž i klimatem. Dnes, abychom si mohli eh, v rámci Bregence a Bodamského jezera stejně užít, tak já si musím odjet 120 kilometrů, eh, vydat na to více peněz, abych si mohl zaližovat. A to je určitý jev, který se vlastně jeví jako hospodářský růst máme, eh, kupujeme si benzín, ten nám zdražil, kupujeme si auto, takže díky tomu roste hospodářství kolem Bodamského jezera. Ale jakým způsobem ono roste? A o to mě jde, totiž eh, to, co stálo u zrodu tady této zprávy, je, že po dlouhých snahách jednak akademické obce, jednak občanů, a doufám, že nejsem nespravedlivý tím, že tady někoho vynechám, Parlament rovněž se tím zabývá už posledních 5-6 let. Tady bychom už vlastně mohli mít šanci říci, ano, my jsme vše pochopili, ano, my chceme se posunout o krok předu, ano, my chceme, abychom se neopírali pouze o hospodářskou krizi, ale abychom ukázali právě mladý, mladým lidem, že my už definujeme pokrok a blahobyt jinak, šířejí, že do toho zahrnujeme i ty jiné moduly. Když mluvíme eh, s jinými zeměmi, tak eh, máme obrovské ještě například přehrady a přírodní oblasti, například ve Francii a i v jiných zemích. Tady je to nutné, aby se to dostalo do nové podoby e, utváření a rovněž popisování způsobu života a kvality života. Já to dělám tady v praxi. Vidíte, že jsem pevně přesvědčen, že opravdu v nejrůznějších oblastech bychom měli vybudovat a rozvinout právě různé moduly. Tady vidíte například eh, eh, účty pro odpad, účty pro vodstvo, eh, subvence opatření s životním prostředím a tak dále. Já jsem jen tam vyčetl. Posuněme se dál jdeme za to, co používají eh, členské státy jako kritéria. Ano, to stojí peníze, ale já to chci podpořit, protože jsem toho názoru, že v rámci Evropské komise a i jiných institucích máme dost pracovníků, které by mohli, kteří by mohli být dáni k dispozici Eurostatu a jsem přesvědčen, že něco tak nudného jako statistiky, by mohly být inspirativní pro komunitární projekty celé Evropské unie. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you very much. Um... Děkuji vám. Tak a já se nyní rozlížím po sále, jestli zde máme stínové zpravodaje a je tady pan Lumbicen. Já bych eh, úvodem si dovolil říci, že je pozitivní, že se zde vytváří právní základ pro eh, tuto ekologicko-ekonomickou bilanci v EU. To už tady mohlo být dříve a já si myslím, že můžeme to v současné době celé urychlit. Eh, tady v podstatě nejde o to, abychom něco dokončili, ale naopak děláme teprve první krok. Evropská strategie do roku 2020 eh, hovoří o hospodářském rozvoji, který bude také ekologicky zdravý. A my zde máme k dispozici obrovské množství spotřebitelských dat a to nám de facto vypovídá také o ekologii. To znamená, že bychom potřebovali mít eh, vylepšenou statistiku, eh, kde se budou více odrážet právě tyto ekologické faktory. A z tohoto důvodu je nezbytné, aby abychom dosáhli přechodu v naší ekonomice, ze současné ekonomiky, na zelenou ekonomiky, ekonomiku. A já si myslím, že takováto analýza hospodářství s důrazem na ekologii by mohla být velice užitečná, mohla by také přispět k lepší hospodářské situaci v členských zemích. Pozměňovací návrhy, které navrhl Hans-Peter Martin, vyznívají velice pozitivně a Hans-Peter Martin podtrhuje, že skutečně je možné zahnout do našeho uvažování ekologickou dimenzi. Eh, myslím ovšem, že je tady jedna věc, která si zaslouží debatu a to je eh, debata o ekostatistikách. To je důležitá věc. Další bod je otázka, jak zajistit zvýšenou potřebu zdrojů. My totiž na členské země klademe zvyšující se požadavky a já vycházím z toho, že bude třeba investovat do kvalitnějších statistik v prvé řadě. My se tady musíme zabývat otázkou, jak toto, tento ekologický reporting by se mohl realizovat ve spolupráci na evropské úrovni. A to je jeden z klíčových bodů strategie pro rok 2020. Já myslím, že my skutečně potřebujeme kvalitní spolupráci v této oblasti. Děkuji, Filip. Thank you, chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Já uh, Začnu nikoli poděkováním zpravodaji, to přijde později, ale chtěl bych se zamyslet nad tím, eh, kolik nás tady a kdo jsme. Bereme tuto věc skutečně vážně? Jestliže návštěvnost ze strany oslanců reflektuje politickou vůli, k tomu, abychom pracovali na tom modelu tak, jak ho popsal Hans-Peter Martin, tak to mám tedy opravdu obavy. Obavy z toho, že se to asi zas tak moc dobře nepohne. Můžeme říkat, že statistika je záležitost nudná, ovšem nudná je pouze pro ty, kteří chtějí dělat politiku odstřiženou od čísel a faktů a to já právě nechci. Já naopak chci fakticky podepřenou politiku. A z tohoto důvodu je tak důležité, abychom sbírali data. Já totiž eh, pocházím ze eh, světa, kde platí, že eh, dostanete to, co umíte změřit. A my tady skutečně musíme měřit ekologické dopady musíme vědět, jaké jsou, abychom věděli, co s tím dělat. Jestliže se chceme eh, zabývat eh, ekonomikou ještě nad rámec HDP, tak tady už nám chybí skutečná tvrdá data. A z tohoto důvodu já vítám tuto zprávu, Měl bych několik málo drobných návrhů k tomu, co tam ještě doplnit. A já bych chtěl poděkovat Hansi Petru Martinovi eh, za to, co napsal, ale také za to, co tady právě řekl. Já se s ním stoprocentně shoduji. Jediná věc, eh, kterou bych chtěl ještě podtrhnout, a to je eh, poslední bod, to je otázka nákladů. Prostě nic není zadarmo. A jestliže chceme spolehlivá, tvrdá data, fakta, tak to bude stát nějakou námahu. Já si tedy nemyslím, že bychom měli vytvářet eh, nějaké další obrovské oddělení Eurostatu, ale možná bychom tedy měli investovat do Eurostatu tak, aby nám dodával ta data, která potřebujeme. A samozřejmě eh, data navíc něco bude stát, ale zároveň to musí být eh, efektivní, tedy z hlediska nákladu. Možná, že bychom mohli také ukončit něk- sběr některých statistických dat, která pro nás nejsou tak důležitá. A další bod, ekologické účty to je jenom jedna z věcí, která by měla být součástí té strategie jít nad rámec eh, posuzování podle HDP. My k prvnímu lednu budeme mít první makroekonomický přehled a bylo by dobré, kdybychom my se eh, do toho svého přehledu zahrnula také sociální a ekologická měřítka. Ehm, teď eh, možná, že to zpočátku nebude až tak spolehlivé a důkladné, jako eh, máme už starší zavedené statistiky, ale jako první krok, eh, proč to nepřijmout? Bude tedy z toho vyplývat šance, aby komise měla spolehlivější data do budoucna. Já tady ještě jednou děkuji Hansi Petru Martinovi za tuto iniciativu a je to skutečně eh, takové eh, přilákávání pozornosti k něčemu, co je nové a důležité. Děkuji. Ještě eh, tady několik poznámek k našemu stínovému zpravodajovi. Tady se hovoří o tom, že toto je otázka eh, politického konsensu a že toto, o čem se zde hovoří, eh, by mohly být užitečné kroky. A e, jednou z těch e, výhod e, těchto ekologických účtů by mohla být lepší koordinace nákladů, zefektivnění jejich a, a jejich vynakládání, vynakládání těch různých prostředků a tak dále. Nicméně hovoří také o tom, že nemáme univerzální model pro měření a kvantifikaci nákladu a přínosu eh, ekologických účtů. A potom dalším problémem je to, že eh, mezinárodní měřítko, že tam tedy už vůbec neexistují eh, srovnatelná pravidla. Další věc je, že současná ekonomická situace omezuje manevrovací prostor z hlediska národních rozpočtů a dále eh, navrhuje, abychom našli nové peníze pro tuto agendu. Ano, děkuji, myslím, že to už byli všichni řečníci a nyní Hans-Peter Martin, přejete si eh, ještě to uzavřít? Ano, děkuji. Já eh, velice děkuji za komentáře těch, kteří jsou zde. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo sjednotit na postoje k této problematice a jako někdejší žurnalista bych mohl říci, že bych si dovolil být natolik odvážný, že bychom to mohli označit jako trvalá udržitelnost, e, e, e, tedy evropská statistika trvalé udržitelnosti. A v podstatě jde o to, abychom to pojmenovali výstižným způsobem. Otázky, které se týkají financování, je třeba projednat já eh, rozumím tomu, těm argumentům, které zde přednesli předřečníci. A eh, já bych se ještě eh, zeptal toto. My máme jakousi dividendu z rozšíření Unie. Kde jsou dneska všichni ti úředníci, kteří pracovali na rozšíření Unie? Já myslím, že by bylo dobré, kdybychom tedy eh, možná upravili k náplň práce. A tak, abychom měli, eh, abychom lépe využili ti, kteří eh, de facto pracují v komisi v odděleních, jež svoji hlavní práci už odvedla. Děkuji a nyní ke kalendáři. První říjen eh, je termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Projednávat budeme 18. hlasovat 26. tak, aby eh, měl, bylo naše stanovisko pro 9. listopad eh, hotovo, kdy bude hovo, o tom hlasovat Envy výbor, no a pak to půjde na následující plenárku. A teď jsme u bodu číslo 9 a týká se to daně, daně a rozvoje spolupráce s rozvojovými zeměmi na podpoře řádné zprávy daňové oblasti. Paní Pěti Kejnen eh, zde nemůže být naše zpravodajka, takže dám zprávě její zástupkyni. Děkuji, paní předsedkyně. Srpa se omlouvá, že tady nemůže dnes být, ale na no Envy se teď dějí velmi důležité věci, takže já řeknu pár slov za ní. V tomto návrhu stanoviska se vítá iniciativa komise a vnímá se tam nutnost regulačního rámce, který by měl podpořit rozvoj rozvojové země a jejich řádnou zprávu a ekonomický rozvoj. Ona tam zdůrazňuje skutečnost, že dlouhodobě musí tyto země nahradit eh, pomoc zvenku vlastní samostatností a mít eh, dobré daňové systémy, protože daňové úniky brzdí růst eh, těchto zemí. Ve stanovisku se komise žádá, aby přijala přísnější kritéria pro identifikaci tzv. daňových rájů a aby bojovala za mezinárodní dohody a automatické výměně informací o daňových systémech. Také si myslí, že zásady dobré zprávy v daňové oblasti by měly být součástí veškerých dohod, které uzavírá Evropská unie nebo členské státy. Já myslím, že tohle jsou ty hlavní body stanoviska. Ráda si vyslechnu vaše reakce a předám je zpravodajce. Děkuji. Děkujeme, Vicky. Ano. Já tady budu zase zastupovat eh, kolegyni, která se omlouvá, že nemohla přijít a požádala mě, abych řekla následující. Je důležité, abychom měli nějaká kritéria pro identifikaci daňových rájů, ale stejně tak je důležité, abychom si uvědomili, že ty rozvojové země možná používají eh, výhodný daňových systémů, aby přilákaly investice a zvýšily svou zaměstnanost. A nižší dovozní daně pomáhají ekonomice a mohou potom dlouhodobě umožnit těmto vládám, aby vytvořily vyvážené daňové systémy. A odborníci na svojové země často říkají, že v mnoha chudých eh, zemích se vlády zcela spoléhají na pomoc zvenku a tím pádem eh, se nesnaží nějak využívat svých vlastních daňových příjmů. Sven. Just uh, very briefly. Jen velmi stručně. Já vám velmi děkuji za tento návrh stanoviska. Myslím si, že je dobrý. Je tam pár z těch hlavních bodů, o kterých jsme několikrát mluvili. Jen si myslím, že v německém v německé verzi by sedmička mohla být trochu jasnější. Aby bylo jasné, že tam nejde o to zveřejnit účty ve všech zemích, ale v každé zemi jednotlivě, jak jsme tady několikrát hlasovali. Není to tam jasně sformulováno, ale myslím, že to je omylem. A jinak to je všechno. Samozřejmě musím říci, že daně, jejich výška musí odpovídat službám, které daná země nabízí. Ale neměli bychom zapomínat na to, že v některých oblastech světa je velká daňová konkurence. Takže k tomu, co říkala Vicky, bych já řekl, že v mnoha oblastech na světě, když se investuje do rozvojových zemí, tak se očekává, že se tam potom nebudou muset platit daně z fungování společnosti. A myslím si, že bychom tedy měli také dát pozor na nominální daně a na skutečnost, protože ve skutečnosti se to často blíží nule. A konkurenceschopnější než nulové daně jsou jenom dotace, což vy jistě podporovat nechcete. Takže problém rozvojových zemí je, že ve chvíli, kdy nejsou schopny zdanit podniky, a to ani lehce, protože je teď spousta těch zón volného obchodu a konkurence. No, pokud začneme s touto debatou, tak, eh, tak musíme činit vyváženě a nežádat jen konkurenceschopné schopné daňové sazby, které už máme v těch zvláštních zónách, eh, kde se investuje do chudých rozvojových zemí. Dobře, mně se zdá, že nikdo další se už nehlásí. Takže já vám děkuji za vaše připomínky, předám je zpravodajce a vím, že pan Lambert se ještě hlásí. Ano, jen pár bodů ve zprávě se mluví o podávání zpráv za každou zemi. A my si myslíme, že to by mělo platit pro všechny společnosti, které operují na mezinárodní scéně, nejen pro ty, které jsou kotované na burze. A potom eh, nikde se tady nemluví o globální FTT. Přitom vím, že když se mluví o FTT, tak se říká, že by mělo být globální. A tady bychom to přece mohli říct. Tak proč to neříkáme? To je zatím všechno, děkuji. Dobře, takže zpravodajka se dozví o vašich připomínkách a můžeme přejít k bodu 10. Je poskytnutí záruky EU na ztráty Evropské investiční banky s úvěru a záruk na projekty mimo EU. Ovšem, eh, zpravodaj tady ještě není. Paní Sáj se chce ještě přihlásit? Ano, co se týká časového rozvrhu pro předchozí zprávu. Ano, jistě, tím vyplníme ještě další čas. Takže pozměňovací návrhy do 4.10. Jejich eh, zvážení 26.10. Na Ekonu se bude hlasovat 8.11. A potom eh, na hlavním výboru, což je, myslím, Envy, ne, DV, 9. 12. a na plenárce někdy potom. A teď tedy můžeme pár minut počkat na pana Kutaše. Uh, the problem is that he's having to... On totiž musí něco prezentovat ještě na jiném výboru. Není to jen tak, že by se své volně opozdil. Víme, že s tím načasováním bývají utíže. Right. Um, we can now resume. Um... Dobrá, pokračujme tedy, tak jak už jsem vysvětlila. Zpravodaj je velice žádán, a to nejen v našem výboru, ale už ho máme mezi sebou. A tedy tady jde o poskytnutí záruky EU na ztráty Evropské investiční banky z úvěru a záruk na projekty mimo EU. A já předávám slovo panu Kutašovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já se velice omlouvám. Ano, já jsem prezentoval jinou zprávu na výboru Inter. Tedy prvky pro zavedení to nového rozhodnutí jsou z mého názoru pozitivní, posilují schopnost EIB podpořit nové investice a zvyšují intervenční schopnost do prostředí, do infrastruktury a udržitelné eh, dopravy. Mnoho eh, rozvojových pro, mm, programů eh, bylo díky nim nastartováno rovněž sociální a rozvojové aspekty projektu jsou posíleny, abychom podpořili cíle, tak by měly být ještě zdůrazněny dva prvky, totiž úloha malých středních podniků v místním hospodářství a právě v boji proti nezaměstnanosti a stejně tak význam technologie a přenosu eh, vědění přenosu know-how z těch rozvinutých do méně rozvinutých zemích. Eh, vše by mělo být, eh, ta kritéria by měla být respektována a už víme, že existuje potřeba globální finanční spolupráce, abychom chránili veřejné finance, by však neměla EIB vstupovat do finančních trhu eh, těch zemí, jež jsou eh, popsány jako eh, daňové ráje nebo definovány. Rovněž by měla být vždy vykonána řádná, eh, řádný přeskum, eh, finanční a jiné instrumenty v rámci EIB a jiných by měly být zveřejňovány. Jsem ochoten si vyslechnout všechny kolegy, abychom zkusili tu zprávu ještě dále vylepšit. Děkuji vám za pozornost. Jsem eh, v poslechovém módu. Děkuji. Ještě někdo se chce přihlásit? Svene? Nejdříve bych rád poděkoval rozpočtovému výboru za skvělou předlohu a rovněž panu kolegovi Kutašovi za výborné návrhy dodatečných změn. Jsou velice smysluplné. My máme pouze pár připomínek, ty se týkají v zásadě toho, že nejsme proti ničemu, vše nám vyhovuje, spíš bychom rádi ještě dodatečně to či ono pozměnili. Za prvé se jedná u bodu 7 a pokud to tedy správně vidím, tak i bodu 9. Definice daňového ráje. Ta by měla tady být založena na standardech OECD a my víme, že je v současné době prázdná, protože definice daňového ráje je tak směšná, že vlastně všechny daňové ráje najednou zmizely z povrchu země a my všichni víme, že v praxi to vůbec není pravda. Měli bychom tedy u těch kritérií ještě dodat, že jakmile budou automatické výměny informací efektivní v rámci Evropy, tak bychom měli požádat země, které v té oblasti nespolupracují mimo Evropskou unii za daňové ráje. To by mohla být funkční definice, protože ten nulový seznam je prostě eh, vtip, v naší zemi. Neustále se mu média vysmívají tomu seznamu a veřejnost to vidí. Za druhé, myslíme si, že je správné, že se EIB přesouvá do obnovitelného financování, do financování efektivních projektů, ale zároveň je třeba zaznamenat, že odcházejí nebo by mělo být eh, zde poznamenáno, že odcházejí od financování těch neudržitelných projektů. Těch je stále ještě příliš. Já, abych šetřil čas, už nebudu hovořit více dnes, ale my přijdeme s pár návrhy změn a budeme se těšit na další diskuse. Jsem si jist, že na tomto velice dobrém základě najdeme eh, společného jmenovatele a přijdeme s návrhem, který se bude těšit veliké široké podpoře a děkuji za dobře vykonanou práci. Ano, já sice nejsem sněmovou zpravodajkou, ale za Alde bych tady ráda řekla, že je to zajímavý nápad učinit něco eh, v oblasti práce s konceptem danových rájů, ale nevím, zda bychom opravdu mohli jít až tak daleko, jak zde uvedl Sven. Je to sice trochu utopické, ale musíme si přiznat, že ještě ani v rámci EU se nám to nepovedlo a proto se zdá trochu obtížné, abychom volali po něčem v celosvětovém měřítku, s čím si nejsme schopni poradit ani v rámci naší unie. Tedy možná ještě jednou bychom se na to mohli podívat a říct, zda je tady něco schůdného čeho se dá docílit. Já bohužel jsem ještě k tomu se nedostala, protože jsem ani nečekala, že o tom budu hovořit, ale ano, možná sama nějakou formulaci zkusím najít. Já nejsem proti tomu směru, ale možná bychom měli říct, že toto je maximální cíl, ale mezi tím možná bychom měli mít stanovisko takové a takové. Určitá situace tady může být, že někoho máme na seznamu, ale zatím ten seznam má taková kritéria, že se tam nikdo vlastně nekvalifikuje, ale zároveň tedy ten cíl není splnitelný z důvodu technologických, informatických a tak dále, které by tady přicházely v úvahu. Tedy já bych toto navrhla jako potenciální cestu ku předu. Ještě někdo se chce vyjádřit, pane Kutaši? Děkuji, paní předsedkyně. Nevím, eh, zda um, už jsme měli nějakou diskusi, nevím, zda to bylo jinde. Nebo zda je, zda je tady představitel AIB. Pokud ne, tak děkuji těmto hlasům. Rád bych našel řešení v oblasti těch takzvaných daňových rájů. Tedy z toho hlediska jsem připraven k tomu, abychom to řešení nalezli společně. Děkuji a budeme v kontaktu. Děkuji. Děkuji velice. Samozřejmě budete mít možnost pokládat otázky TEIB už za 10 minut. Aha, ještě pan Starian. Děkuji, paní předsedkyně. To se nevztahuje, to, co řeknu k té zprávě, ale k daňovým rájům ano. Já bych vám rád řekl, že jménem občanů, kteří bydlí v našich zemích, že už nastal čas, aby evropské instituce začaly velice pečlivě uvažovat o této otázce. Existuje takový návrh, který se čas od času objevuje a my ho míváme na stole. Ten, zamít, ten je vždy zamítnut, ale občané ho podporují. V tom návrhu se jedná o následovné. Existují země, v nichž existují takové daňové ráje. Země, které nesouhlasí s uzavíráním těch eh, smluv o transparentnosti s Evropskou unii. A já si říkám, zda by nebylo možné zastavit aktivitu v Evropské unii se všemi firmami, jež jsou registrovány v zemích, jež jsou vlastně daňovými ráji, pokud nemají ty transparenční smlouvy, dohody uzavřené s Evropskou unii. To by bylo určité kritérium, určitý krok, který by naše občany uspokojil. Já vám tady chci opravdu říct, že existuje mnoho firm, které se registrují v těch druzích daňových rájů. Ty provádějí různé transakce, zejména si pak mění vlastníka té firmy, ehm, zhodnocují svůj kapitál a jsou opravdu ty firmy aktivní kde ty firmy působí, ty země jsou bezmocné, nemohou je vůbec danit. A to samozřejmě není spravedlivé. Prosím, Svene? Přesně tak to já uvažuji. Přesně tím směrem musíme jít. Samozřejmě můžeme uvažovat o typu sankcí, který zde uplatníme, ale musí zde existovat nějaká sankce. A já plně souhlasím alespoň v Německu, máme zákon, který uvaluje sankce na jakékoliv přesuny peněz, jež směřují do daňového ráje. Jediný problém je, že seznam daňových rájů se opírá o seznam OECD a v současné době je to nulový seznam, tedy problémem je definice daňového ráje. A pak už se můžeme bavit o druhu sankcí, jež budou bolestivé pro tu firmu, ale zároveň, které nějakým způsobem limitují hospodářský náklad na tu sankci. Ale rozhodně toto uvažování je dobré, totiž, že nemůžeme se smířit s tím, že země zneužívají kapitálových trhů aby určité typy firm se mohly vyhnout vyhnout eh, zdanění. Eh, tady ještě upozorňuji na rozdíl anglického slova haven, přístav, útočiště a heaven, nebe. Tedy daňový eh, ráj nemá s nebem nic společného. To je taková subtilní Určitě je daňový ráj eh, nebem pro určité firmy, o tom není žádných pochyb, že tu je paní předsedkyně. Tedy tady už jsme se přesunuli do takové všeobecné diskuse, to se doslova do té zprávy nedá samozřejmě dostat. My jsme už k tomu um, hovořili u zprávy Dominiči, ale nakonec jsme to řešení neodhlasovali. Možná bychom však měli učinit malé krůčky v té další zprávě, která bude k tomuto tématu vhodná. Každopádně už tady máme možnost eh, takové krátké přestávky, maximálně pětiminutové a pak už další řečník. A ještě, um, ano, časový harmonogram pro EIB, tedy 1. Eh, října eh, pozměňovací návrhy, zvážení 18. října, hlasování ve výborech 26. Tak to vypadá alespoň v současné době s tím časovým harmonogramem. Dobře. Right. Um, thank you, colleagues. Děkuji vám, kolegové. Dostáváme se nyní k bodu číslo 11 na našem programu, což je výměna názoru s prezidentem Evropské investiční banky Filipem Mejstadem, který je zároveň předsedou správní rady. Já srdečně vítám pana Mejstada. Děkuji mu za práci, kterou banka odvedla za poslední léta a on nám dnes eh, dá takový přehled o činnosti banky, tak jak je plánována na příští léta. K tomuto tématu máme zprávu z vlastní iniciativy, týká se výroční zprávy EIB. Naším zpravodajem je pan Kutaš, který pravděpodobně jako první vznese otázky na pana ministra po jeho úvodní prezentaci. Děkuji, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslance. Děkuji, že jste mě sem pozvali, abych vám mohl prezentovat aktivity EIB. Ve svém úvodu budu mluvit především o aktivitách EIB uvnitř Evropské unie. Jak říkala paní předsedkyně, mohli bychom totiž přispět k aktivitám Evropské unie na ekonomické úrovni, ale chtěl bych tady říci dvě úvodní poznámky. Jednak bych chtěl velmi eh, zdůraznit eh, výbornou spolupráci s eh, vašimi výbory. Jak víte, podle smlouvy EIB nemusí skládat parlamentu účty, nicméně já si myslím, že je to samozřejmé, je to zcela přirozené, protože konec konců jsme evropská instituce ve službách politik Evropské unie, takže je úplně normální, abychom eh, vykládali eh, naše jednání před evropskými občany. Máme teď šestou zprávu která eh, se týkala eh, následné práce po usnesení Evropského parlamentu a rád eh, vám k tomu řeknu potom více detailů. A co se týká další takové předběžné poznámky, viděl jsem, že dnes ráno jste se zabývali otázkou toho vnějšího mandátu EIB. Já nebudu během za úvodu mluvit o našich aktivitách mimo Evropskou unii, ale pokud budete mít nějaké eventuální otázky k této věci, tak na ně rád odpovím. teď se tady dostávám k roli, kterou Evropská investiční banka sehrála v boji proti krizi. Víte, že když propukla krize na konci roku 2008, tak naši akcionáři, členské státy Evropské unie, nás žádali, abychom co nejvíce navýšili naši podporu pro projekty, abychom navýšili objem našich půjček, a to hlavně ve třech směrech konvergence, boj proti klimatickým změnám a středně malé podniky. Vy víte, jaká jsou čísla na rok 2009? My jsme podepsali úvěry pro 79 miliard euro v roce 2009, což je navýšení o 37 oproti roku 2008, a o 66 proti roku 2007, takže je to skutečně velké zvýšení objemu našich aktivit. A z toho 29 miliard šlo na projekty, které se týkaly oblasti konvergence, 17 miliard na projekty, které přispívaly přímo ke snižování objemu emisí skleníkových plynů a 12 miliard potom bylo dáno k dispozici středním a malým podnikům skrze eh, naše bankovní partnery. Takže velice stručně situace z roku 2009. A teď je otázka, jak eh, budeme reorientovat naše aktivity dál, protože musíme brát v úvahu dvě věci. Za prvé skutečnost, že tady naštěstí dochází k určité obnově hospodářských aktivit v Evropě ta situace je sice pořád ještě křehká, ale vypadá to, že se to vyvíjí zatím dobře. Potom, co se zvedl vývoz a objevují se i první známky navýšení poptávky v některých členských státech, což podle nás rozhodně znamená, že existuje určitý druh klientů, které jsme podpořili v roce 2009 a který, kteří budou mít menší potřebu podpory od EIB eh, teď. A to se týká eh, těch eh, velkých společností. Ale z těch 79 miliard půjček 42% šlo do společností, to je víc než běžně, společností, které v roce 2009 měly problém financovat své fungování, protože jejich tradiční bankéři začali být zdrženlivější. V roce 2010 jsme zjistili, že v tomto se situace zlepšila, což je dobře. Podniky společnosti se dokáží zase samofinancovat, ať už tím, že mají úvěry od svých předchozích bankéřů, nebo tím, eh, že dávají svůj kapitál na trh. Takže to je část naší klientely, která už nás teď tolik nepotřebuje, takže můžeme snížit objem našich půjček eh, pro tuto kategorii klientů. Druhá věc, kterou musíme mít na paměti, je samozřejmě skutečnost, že nemůžeme několik let po sobě udržet tak vysokou úroveň aktivity, tak vysoký objem úvěrů, protože to je spousta kapitálu a velmi brzy se dostaneme k limitu, který eh, předpovídá náš statut, který je ostatně přílohou smlouvy. V našem statutu se říká, že náš celkový objem půjček nemůže být vyšší než 250 našeho celkového kapitálu. Takže když budeme půjčovat velmi rychle, tak se dostaneme na tento práh, budeme muset žádat o navýšení kapitálu a všichni víte, jaké je teď stanovisko našich akcionářů. Rádi by nám zvýšili kapitál, pokud to nebude nic stát z národního rozpočtu. Takže bychom museli zvýšení kapitálu financovat my sami, což by znamenalo, že budeme potřebovat dostatek času, abychom mohli vytvořit rezervy, protože každý rok si děláme rezervy, které nám umožňují potom sami financovat další navýšení kapitálu. Takže prostě není možné, abychom eh, si ponechali eh, takovýto objem úvěru 79 miliard ročně několik let po sobě. Takže jde teď o to orientovat své aktivity hlavně na ty oblasti, kde mohou naše aktivity přinést nejlepší výsledky. A na tom teď pracujeme s Evropskou komisí, abychom viděli, do jaké míry by EIB mohla přispět při implementaci té strategie EU 2020. Já si myslím, že pro Evropskou unii je opravdu velmi důležité, aby ta strategie byla skutečně implementována. Myslím, že analýza Situace je velmi správná. Je zcela zásadní, aby se v Evropě zvýšil potenciál růstu, což je věc, která půjde hlavně přes zvýšení produktivity a tím pádem e, také větší aktivitu v oblasti výzkumu, rozvoje, vzdělávání. A myslíme si, že právě tam by EIB, tím, že bude kombinovat své aktivity s aktivitami Evropské komise, že by tam mohla výrazně přispět eh, implementaci této strategie. My teď s Evropskou komisí jednáme o tom, jak to udělat, aby úvěry EIB měly takový pákový efekt na rozpočtové prostředky. Abychom tedy se stejnými rozpočtovými prostředky díky kombinaci s úvěry mohli udělat více. A zároveň, abychom tímto eh, trošku odlehčili zatížení EIB v termínech kapitálu. Protože eh, je pravda, že naše požadavky na kapitálovou přiměřenost, obzvláště co se týká pravidel Bazileje 3, povedou k tomu, že brzy překročíme limit. Kdežto, když eh, najdeme eh, nějaký vhodný způsob, jak skombinovat naší práci s komisí, budeme mít větší manevrovací prostor. Abych eh, vám to vysvětlil lépe, tak eh, si vezmu takový příklad, který už existuje. Jmenuje se, jmenuje se Risk Sharing Facility pro výzkum. Nástroj pro sdílení rizik. V zásadě tam jde o to, že se dají dohromady prostředky, které pochází z evropského rozpočtu, ze sedmého rámcového programu pro výzkum a vlastních zdrojů EIB. 1 miliarda z toho sedmého rámcového programu a 1 miliarda z EIB. A když potom dáme tyto prostředky dohromady, tak tím máme částku, která nám umožňuje více půjčovat eh, pro rizikovější operace, pro operace, eh, na které bychom normálně podle bankovních kritérií eh, úvěry nepůjčovali. Nicméně v případě, že ten projekt stojí za to v oblasti výzkumu tedy a rozvoje, takovou to půjčku poskytneme, protože máme ten polštář, ochranný polštář, který Eh, tvoří právě ta částka, kterou dali dohromady eh, komise a EIB, ty dvě miliardy, které pochází z evropského rozpočtu a eh, z EIB, z vlastních zdrojů EIB. A to nám umožňuje potom půjčovat až do 10 miliard. A jsou to opravdu velké investice, kterým velice napomáhá tento pákový efekt, který mohou mít úvěry EIB pro evropský rozpočet a je to dobré i pro nás, protože kdybychom měli takovéto rizikové úvěry poskytovat sami, tak by to spotřebovalo více kapitálu. Když to takhle, nás to stojí méně kapitálu, protože jedna část toho rizika je spolu nesena eh, komisí, proto se tomu říká eh, nástroj pro sdílení rizika. Takže, tam s komisí pracujeme na takovýchto společných nástrojích, které by měly ideálně respektovat eh, tři charakteristiky. Eh, musí být eh, stabilní, proto se snažíme s komisí vyjednat nějaký takový rámcový, jako takovou rámcovou dohodu. Za druhé, Měly by to být revolvingové nástroje, to znamená, že pokud ty operace dobře fungují, a můžeme z nich dostat peníze tak, abychom je mohli znovu využít, protože tím se navyšuje ten pákový efekt, který to může mít na evropský rozpočet. A za třetí, tyto nástroje musí být eh, takzvaně katalytické. To znamená, že musí mít schopnost přitáhnout i další způsoby financování, ať už z veřejného nebo soukromého sektoru, čímž by se zmobilizoval maximální objem prostředků. Možná bych řekl i pár slov k jednomu z těchto nástrojů, které můžeme s komisí nabídnout. Pan předseda Barroso o něm mluvil ve své zprávě o stavu Unie. Říká se tomu projektové dluhopisy, project bonds. Je jasné, že finanční krize měla negativní dopad na financování projektů ve většině členských států. Navíc členské státy teď mají eh, rozpočtová omezení, o kterých všichni víme. Navíc eh, v příštích desetiletích budou velmi důležité infrastruktury. No a před krizí se nám dařilo získávat financování ze soukromého sektoru. Hlavně proto, že dlouhodobí investoři, ať už jsou to penzijní fondy nebo pojišťovny, nakupovali dluhopisy, které vydávali eh, ti, kdo vytvářeli různé velké infrastrukturní projekty. A oni si mohli dovolit je kupovat tehdy, protože tyto dluhopisy měly dostatečně vysoký rating. Protože je zaručovali ti tzv. monolines. Jenomže jsme měli finanční krizi, tenhle způsob eh, zajištění v podstatě úplně zmizel tento trh je v podstatě úplně mrtvý, takže my teď s komisí řešíme, jak ten trh znovu vzkřísit. A jak znovu přitáhnout eh, soukromé finance pro financování infrastrukturních projektů. A z toho tedy vyvstaly tyto projektové dluhopisy, které nemají co dělat s těmi evropskými dluhopisy, těmi eurobondy, o kterých se tady už několikrát mluvilo. Ne, ne, dluhopisy vázané na projekty. To jsou dluhopisy nebo cené papíry, které vydávají společnosti jakožto takový special purpose vehicle, aby financovali konkrétní projekt infrastruktury. A jde tam o to, aby tyto cené papíry měly dostatečnou hodnotu, aby je mohli koupit instituční investoři. Víte, jak to je většinou, ti investoři, instituční investoři mohou nakupovat jen cené papíry, které mají rating 2A, kdežto infrastrukturové projekty nebo cené papíry jsou většinou B nebo 2B. Takže jde o to vymyslet, jak by cené papíry, které se váží na takovéto projekty, měly dostatečný rating, aby je mohly kupovat instituční investoři. A myslíme si, že právě v této oblasti by na to mohla zapracovat EIB společně s Evropskou komisí. Já nebudu zacházet do detailů, jsou proto různé způsoby, ale vždy jde v podstatě o to zvednout ten kredit. Třeba tím, eh, že se úvěr rozdělí na dvě části. Část eh, převezme komise a EIB a druhou část právě pak mohou koupit ti investoři. Já nebudu zacházet eh, do žádných velkých detailů a chtěl jsem vám toto uvést jako takový příklad věcí, které se snažíme použít eh, v kontextu eh, implementace strategie EU 2020. A potom ještě ta druhá priorita, kromě strategie EU 2020, to jsou aktivity EIB v Evropské unii, které se budou i nadále velmi soustředit na boj proti klimatickým změnám. Já jsem vám říkal, že v minulém roce, v roce 2009, jsme podepsali úvěry na projekty, které budou přispívat ke snižování emisí skleníkových plynů celkem za 17 miliard a hodláme v tomto pokračovat, protože naše správní rada rozhodla, že musíme progresivně navyšovat eh, objem nebo podíl našich eh, úvěrů, které jdou na takovéto projekty v příštích letech. Chtěli bychom přejít eh, z 20 na zhruba 25 eh, našich operací, které by se věnovaly právě těmto projektům. Takže to jsou, paní předsedkyně, velmi stručně naše aktivity v Evropské unii, ale pokud máte nějaké otázky k našim aktivitám i mimo Evropskou unii, rád vám na ně odpovím. Thank you very much for that, that... Děkuji byla to velmi zajímavá prezentace a již řada poslanců se přihlásila do debaty. Já se musím omluvit nyní, já bohužel nyní musím vás opustit a předám řízení této schůzi Josemu eh, Mahajovi. Ale každopádně vám děkuji za to, že jste mezi nás zavítal. Bohužel tedy opravdu musím na jinou schůzi. La palabra ahora al señor Kutas. Slovo tedy dám panu Kutašovi. Děkuji, pane předsedo. Tak především vítám srdečně pana majstata, že mezi nás zavítal a dal nám příležitost k výměně názorů. Dovolte úvodem jeden komentář. Všichni si uvědomují, jak důležitá je EIB pro Evropu. A vy už jste zmínil aktivity, kde byste se chtěli angažovat, pokud se týče výzkumu, vývoje, půjček a tak dále. A já bych rád ještě k tomu něco přidal. Chtěl bych zdůraznit důležitost eh, stimulování lokální ekonomik a chtěl bych zdůraznit roli malých a středních podniků. Myslím si, že boj proti nezaměstnanosti, to je vlastně princip, který je důležitý. Eh, pokud se týče projektových bondů, Myslím si, že to je dobrý nápad. Domnívám se, že pokud byste se do toho pustili a začali rozvíjet tento projekt, mělo by to významnou úlohu pro stabilitu evropských finančních trhů. Před tímto setkáním, jak víte, jsme se zabývali projekty financovanými mimo území EU. A já bych rád zdůraznil také to, že v rámci ochrany veřejných financí by EIB neměla fungovat v oblastech, které označujeme za daňové ráje. Mm, my jsme se možná trošku nezhodli na tom, jaká je definice daňových rájů, ale přesto si myslím, že to je velice důležitá věc. Eh, měli bychom se na to strategicky zhodnout. Já jinak tedy z hlediska mé zprávy, já už jsem byl v kontaktu s vašimi kolegy. Myslím si, že by zde nastat výrazné problémy a budeme pokračovat v těchto kontaktech. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám. Eh, také já bych se ráda změnila o důležitém tématu projektových bondů. To konec konců změnila také předseda Barroso v projevu o stavu Unie. Já myslím, že je to velice důležité, neboť je důležité, abychom zdokonalovali transevropské sítě, jak dopravní, tak energetické. Myslím si, že to je důležitá součást, páteřní součást evropské ekonomiky. Eh, nicméně při blížším pohledu se věci komplikují. Za prvé, a já jsem ráda, eh, že máte ten dojem, jaký máte, Totiž důvody, proč se něco nerealizuje, často spočívá v tom, že nejsou dostatečně připravené plány, nejsou dostatečně ziskové, mají příliš velké nároky na veřejné finance, které nejsou k dispozici v národních eh, rozpočtech a často nemají dobře zpracované business plány. Já se tady ptám, kromě toho, co už teď děláte a můžete dělat v souvislosti s těmito projekty, máte také příklady projektů, které z vašeho pohledu by mohly být takové, že jim tyto projektové bondy opravdu prospějí. A samozřejmě musíme to nesměšovat s tématem eurobondů. Další otázka panují obavy, že vytváříme nepřímo jakési evropské zadlužení. Moje otázka tedy zní, jak se na to vidíte, jak se na to díváte vy, jak by tyto eurobondy mohly být spláceny. I tyto eh, projekty by měly mít určitou návratnost a otázka je, jestli vlastně tímto nevytváříme dodatečné zadlužení na národní úrovni. A ještě poslední otázka. Panují obavy, že demokratická legitimita by tímto záměrem mohla být ohrožena, protože národní parlamenty ani Evropský parlament by nemuseli být přímo zapojeny do této tématiky. Děkuji, Corinne. pan Lambert. Euh, Pane prezidente, já vás tady vítám. Vy jste říkal velmi správně, že nemáte povinnost sem chodit, ale nepodceňujte zájem a ocenění, které náš výbor cítí eh, pro vaši přítomnost. My si myslíme, že je třeba takovéhoto dialogu. Víme, eh, že EIB může zahrát důležitou roli. Vy jste mluvil o tom rámci Zmínil jste ty projektová dluhopisy a vy jste, neřekl bych, naše poslední naděje, ale jste velmi důležitý prvek evropské reakce na tu největší krizi. Já bych chtěl velice uvítat navýšení úvěru ze strany EIB do oblasti boje proti klimatickým změnám a ostatně si myslím, že by se to mělo týkat i dalších problémů planety, jako je nedostatek přírodních zdrojů, protože kvůli klimatickým změnám už e, nám zůstává málo zdrojů, bude to velký problém v budoucnosti, je to problém už teď, orná půda, ale můžeme tady mluvit i o litiu a o dalších eh, věcech. Vy víte, jaké debaty se vedou, takže e, nám dělá starost ta skutečnost, že nám výrazně ubývají přírodní zdroje. Nicméně jedna věc je dělat více eh, v té doméně jaksi virtuální a něco jiného je snažit se dělat stále méně eh, v těch aktivitách, které škodí planetě. Myslím, že náš kolega Sven vám také položil takovou otázku, totiž chtěli bychom vědět, co přesně děláte pro projekty, které které, nebo proti projektům, které prostě zjevně škodí klimatu, anebo které škodí přírodním zdrojům. Takže nejde tady jen o navýšení vašich eh, udržitelných investic, ale doufám, že také nějak postupně ukončujete financování těch neudržitelných projektů. Tak k tomu bych chtěl něco vědět. A potom za druhé, eh, vy jste tady mluvil částečně o potenciálním eh, dopadu pravidel Bazileje 3 na vaše operace. Když se podívám na to, jak fungujete, je to skutečně tak, že ta pravidla Bazileje, které musíme převést do naší směrnice, budou mít eh, nějaký výrazný dopad? A pokud ano, tak se s tím nedá nic dělat? A nebo si myslíte, že některá ta doporučení Bazileje 3 by měla být eh, nějak zadaptována v rámci evropského prostoru abychom se vyhnuli nějakým neblahým dopadům. Zajímalo mě, co si o tom myslíte jako bankéř. A pak poslední věc, co se týká toho vnějšího mandátu EIB. EIB má důležitou roli za hranicemi Evropské unie a myslím si, že obecně EIB v současné době nemá dostatečnou expertízu pro rozvojové mise. Takže já bych se chtěla zeptat, co se týká tohoto mandátu, co na EIB děláte, abyste zvýšili vaši expertízu pro to, abyste se vyhli chybám, které dělají jiné finanční mezinárodní instituce a ke kterým pořád dochází po celém světě. Takže to jsou mé tři otázky. Děkuji. Děkuji a teď vy, pane předsedo. Děkuji pane předsedo. Já nejdříve děkuji zpravodaji panu Kutašovi za to, že se tak zabýval aktivitami EIB. Mohu vás ujistit, že středně malé podniky zůstávají naší prioritou. Já jsem před chvíli říkal, že naše úvěry pro velké společnosti se teď možná sníží, protože už je tolik nepotřebují. Naopak, co se týká půjček se středním a malým podnikům, E, tam e, přetrváme, protože víme, že pro ně je velmi těžké i teď e, dostat úvěry. Komerční banky mají pořád velká omezení pro poskytování úvěru středním a malým podnikům, takže si myslíme, že tam musíme i nadále sehrát důležitou roli. Naposledy jsme dali 12 miliard na úvěry středním a malým podnikům a rozhodně hodláme půjčovat středním a malým podnikům eh, ve stejném objemu. Budeme půjčovat bankám jen za podmínky, že tyto zvýší úvěrové podmínky pro středně malé podniky. A ten nový druh eh, smluv, eh, které jsme díky krizi vnutili našim bankovním partnerům, nám umožňuje teď lépe sledovat, jak budou využívány naše fondy těmito bankami. A také mě velmi těší, že věnujete tak zvláštní pozornost boji proti finančním nebo daňovým rájům. Já si myslím, že lze říct, že EIB má e, ze všech finančních institucí, mezinárodních institucí nejpřísnější politiku v této věci. To se e, dobře ví, když máme zasedání prezidentů Eh, s dalšími bankami. Eh, máme o tom velice živé diskuze, někdy možná zacházíme hodně daleko, ale my prostě věříme, že je třeba v této věci být přísní. Takže jsme zavedli a jsme zatím jediní povinnost relokalizace do přijatelné jurisdikce. Je tam samozřejmě jeden problém, že totiž my sami nemůžeme sestavit eh, seznam jurisdikcí, které považujeme za nepřijatelné nebo pochybné musíme odkazovat na seznam, který vytváří mezinárodní organizace, které jsou k tomu kompetentní. Takže používáme seznam OECD, odkazujeme na práci GAFI, to je skupina, která se zabývá bojem proti praní špinavých peněz. Ale my prostě nemáme žádnou volbu. Musíme se odkazovat eh, na tyto seznamy, které vytváří mezinárodní instituce. Někteří nám říkají, ano, ale ty seznamy eh, nejsou eh, úplně seriózní. Je to možné. Jenomže to by měly řešit ty členské státy, které jsou zastoupeny v těchto mezinárodních institucích, které vytváří ty seznamy, protože EIB sama prostě nemá pravomoc k tomu, aby vytvořila svůj vlastní seznam. Paní Wortman tady položila velmi relevantní otázky. Jednak eh, k tomu spoždění máte pravdu, není to jen otázka financování, eh, to spožďování jednotlivých eh, projektů. Například transevropské sítě, tam není problém jen s financováním. Tam jsou další administrativní problémy, technické problémy. Velmi často je tam nedostatek koordinace, těch tří hlavních stran. Často dochází eh, k velkým spožděním, eh, co se týká vyvlastňování. Je tam prostě strašná spousta různých potíží. Takže zpomalení implementace eh, některých částí evropských projektů se skutečně neváže jen na potíže s financováním. A ještě bych se vrátil k těm projektovým dluhopisům. Samozřejmě, že ty nelze aplikovat na jakýkoliv druh infrastruktury mohou fungovat jen pro ty infrastruktury, které mají dostatečnou rentabilitu, aby přitáhly soukromé investory. Já jsem tady mluvil o dlouhodobých investorech, takže to nejsou nutně investoři, kteří budou žádat okamžitou rentabilitu, okamžitou návratnost. Ta návratnost může být dlouhodobější, ale musí být dostatečně jistá. Když investuje penzijní fond, tak nebude žádat návratnost své investice hned po roce, ale za 10, za 20 let si musí být jistý, že bude mít dostatečnou návratnost toho, co investoval. Tyto cené papíry jsou vydávány soukromou společností. Takže to nemá žádný dopad na zadlužení ani státu, ani Evropské unie. Je to soukromá společnost, která vydává tyto dluhopisy a jak už jsem říkal, můžeme si představit, že budeme mít část, která eh, bude pro tyto instituční investory a část, kterou převezme Evropská investiční banka nebo komise nebo nějaké jiné finanční instituce. Jde tedy o to, abychom zajistili, že ti institucionální investoři budou mít dostatečně, dostatečnou jistotu dlouhodobé rentability, aby mohli investovat do takovýchto projektů. se týká EIB a evropského rozpočtu, tak ta investice nemusí být nutně příliš velká, ale je pravda, že to riziko ponesou spíše veřejné instituce než ti e, soukromí investoři. A proto my se snažíme takhle snížit to riziko pro soukromé investory, aby je to zajímalo, ale znamená to, že většinu toho rizika potom ponesou veřejné instituce. Ano. Ovšem nebude to mít pří, přímý dopad na zadlužení, takže se tím vyhneme výhradám, které eh, existovaly vůči těm eurobondům. Bych chtěl proto velmi jasně zdůraznit, že ty projektové dluhopisy nemají vůbec nic společného s eurobondy, o kterých jsem mluvil v jiném kontextu. To je úplně jiná myšlenka, možná se k tomu vrátíme při příštích finančních výhledech. Ale je to úplně odlišná záležitost. Pan Lambert tady položil otázky, které se týkaly našeho stanoviska vůči některým projektům, které nejsou se z hlediska snižování emisí skleníkového plynu úplně, úplně dobré. No, je jasné, že to, co financujeme a to, co se ubírá správným směrem. To jsou ty dobré projekty, to by mělo narůstat. Říkali jsme si, že nejméně 20 eh, takovýchto energetických projektů musí být založeno na obnovitelných zdrojích energie a chceme to navýšit na 25 Ale přesto vedle tohoto ještě musíme někdy financovat třeba elektrárny, které využívají třeba uhlí. Například, velmi konkrétní příklad, v Německu je smíšená produkce elektřiny, což vede k tomu, že pro ně není možné, protože zamítli jiné zdroje elektřiny. Oni se velmi snaží využívat obnovitelných zdrojů energie, ale mají, pro, mají pocit, že prostě určitá část jejich elektřiny musí být produkována z uhlí. No a když o nás žádají financování takovýchto projektů, tak tam máme tři podmínky. Jednak to musí být eh, takový nahrazující projekt. To znamená, že se nebude zvyšovat eh, celkový objem produkce elektřiny z eh, uhlí, ale že to bude nahrazovat už existující elektrárnu. Za druhé, tento nový projekt musí snížit emise skleníkových plynů o nejméně 20 a za třetí je tam to, čemu říkáme CCS ready. To znamená, že design té nové elektrárny by měl být vytvořen tak, aby ve chvíli, kdy eh, budeme mít eh, technologie eh, zachytávání a ukládání uhlíku, aby mohly být ty elektrárny na tyto technologie převedeny. Takže to jsou naše tři hlavní podmínky protože členské státy mají svá specifika ve svých energetických politikách a proto my občas musíme využívat eh, takovéhoto financování. A já bych chtěla vědět, jestli ta, ten objem zůstává stejný, anebo jestli se zvyšuje. Já vám mohu potom dát čísla, ale mohu vám také potvrdit, že to, co financujeme pro produkci elektřiny, tak tam se ta eh, část eh, financování pro produkci elektřiny z fosilního paliva rozhodně snižuje. Potom jste se ještě ptal eh, na ta pravidla Bazileje 3. My si myslíme, že určitá pravidla, jak v Bazileji 3, tak eh, co se týká těch mezinárodních účetních standardů a norem, nejsou vždy úplně dobře zadaptována na specifickou situaci dlouhodobých investorů my se nacházíme v dost jiné situaci než komerční banka, která eh, provádí trading, která funguje na trhu, která nakupuje a prodává aktiva. My ne, my si aktiva ponecháváme až do jejich doby zralosti. Takže když nám vnutíte pravidlo třeba pravidlo trh vůči trhu, tak pro nás to nemá vůbec smysl, protože my na trhu neobchodujeme, my si ponecháváme aktiva až do doby zralosti. Samozřejmě existují i pravidla, nedávná pravidla bazile je tři, třeba, o kterých se jedná na té Radě pro mezinárodní účetní normy, která nejsou prostě dostatečně zadaptovaná na naší situaci, které neberou v úvahu specifika našeho biznesového modelu. Takže my jsme minulý týden panu komisaři Barnierovi zaslali takovou poměrně detailní notu, kterou jsme připravili s dalšími institucemi, které se zabývají dlouhodobým financováním financováním a žádáme tam komisaře Barniera, aby prosím vzal v úvahu určité technické návrhy, které v té notě prezentujeme. Pokud vás to zajímá, tak zítra eh, dopoledne organizujeme vedle Ecofinu takové zvláštní kolokvium, kde se bude mluvit právě o eh, specifikách dlouhodobého investování. To je zatím všechno. Promiňte, já jsem ještě zapomněla odpovědět na poslední otázku pana Lamberce. A to je diskuze, kterou ostatně můžeme mít i jindy, protože by stálo za to si to probrat trošku podrobněji. Totiž jestli Evropská investiční banka může skutečně sehnát, sehrát roli rozvojové banky a za jakých podmínek. Ovšem to je věc, o které musí rozhodnout naši akcionáři. V této chvíli to není úplně jasné. Pokud je odpověď, že ano, a že musíme sehrát roli rozvojové banky, pak je třeba, abychom k tomu měli dostatečné prostředky, jednak co se týká lidských zdrojů tak co se týká koncesionářských prostředků, protože není možné sehrát roli rozvojové banky, pokud nemůžeme poskytovat koncesionářské úvěry v některých chudých zemích. Děkuji, pane předsedo. Tak budeme pokračovat. Já mám velmi dlouhý seznam tady, takže prosím, mluvte velmi stručně. Prosím. There is no translation. Well, We have a long... Nemáme tlumočení. Máme tady opravdu dlouhý seznam, takže já bych chtěl požádat členy, aby mluvili jen minutu. Prosím. Um, děkuji. Já jsem zaznamenala, že jste zatím ještě neodpověděl. Eh, otázku paní Tartmanové týkající se demokratické odpovědnosti. Eh, ta otázka, která byla včera vyslána, tak se mluví tam o signifikantní změně, jak se budou utrácet ty peníze. Z jednoho procenta se to má zvýšit 10 až 20 a vy říkáte, tím se nezvyšují zadluženost členských států, ale já to interpretuji tak, že je to zvýšení rizika při utrácení veřejných prostředků. Eh, přesouváme se eh, do eh, těch investicí veřejno-soukromých, kde budou opravdu ty tranše už eh, kapitálové, my to může, musíme pochopit, jak se mění stupeň rizika a jakým způsobem se to bude investovat. A samozřejmě, že v Evropě existují kritické infrastrukturní prostředky, které potřebují eh, finanční prostředky, ať už v energetice, ať už v digitální oblasti ať už v inovační oblasti, to samozřejmě se musí do toho investovat, ale právě protože je tam kritická situace, investice v těch partnerských eh, systémech soukromého a veřejného sektoru mají smysl, já je často podporuji, ale ne vždy je to možné, je-li tam riziko příliš vysoké, tam se to musí zvážit. My tedy potřebujeme jednak více rozumného zacházení s penězi a rovněž lepší odpovědnost vůči těm, jež eh, ty peníze vynakládají. Takže chtěl bych tu odpověď. Dobrý den, víte, jaký význam připisujeme EIB, co by rozvojovému nástroji nikoli pouze v Evropě, ale i mimo Evropu. Já jsem členem výboru DV. Chtěl bych se zeptat na jiný detail při revizi externího mandátu. EIB. Na jedné straně hovoříme o Islandu a pokud jsem to pochopil správně, tak investice EIB na Islandu budou podmíněné. Já bych se rád o tom dozvěděl více. Budou podmíněné dohodou o návratu prostředků, například dlužných prostředků do Holandska, do Velké Británie. Pokud je tomu tak, tak to si myslím, že je politování hodné. Jedná se totiž o malou zemi. Nevíme zatím eh, žádné podrobnosti, ale zároveň bychom neměli brzdit investice na Islandu pouze proto, že existuje určitý střed s dvěmi členskými státy. To opravdu nepovede k pokroku a možnosti návratu těch dlužných částek, těch půjček v těch dvou zemích. Děkuji, pan Berman. A nyní další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já se vrátím k zkoumání využívání inovativního financování. To jsou nástroje, o nich jste hovořil vy, ale o nich, na něž odkazovali různí komisaři, eh, včetně předseda posledních týdnech jednak vydávání obligací, konvergencní činí nakládání s prostředky a dalším. Já jsem ráda, že to slyším, ale zároveň bych chtěla analyzovat současnou situaci z hlediska řízení rizik. Vy se zmiňujete o tom, že EIB e, přebalí tu, ty dluhy tak, aby byly kreditní balíčky atraktivnější pro investory. To nám zní velice podobně k tomu, jak to popisují jiní bankéři. My v tomto bankéři často kritizujeme bankéře za takový finanční inženýring, že přebalují neustále ty dluhy, snaží se je jakoby nějakým eh, způsobem skrýt. Tedy kdo je zodpovědný za strategii řízení rizik, kdo je odpovědný za ten pákový efekt, jakým způsobem se rozhoduje o těch takzvaných nástrojích pro zvláštní nástroje a které banky jsou odpovědné za tyto finanční nástroje. Děkuji, Kej. Paní Festila, prosím. Děkuji, pane předsedo, rovněž děkuji panu Majštatovi za jeho prezentaci. Velká část už byla řečena kolegy, já s nimi souhlasím. Myslím si, že vyhlídky malých středních podniků, tam bych slyšela ráda více, protože souhlasím s vámi, když říkáte, že stále ještě máme problém financování malých středních podniků. A rovněž bych ráda, abyste se podělil o vaši analýzu, abychom nalezli více řešení, totiž u malých středních podniků. To je 92% našich podnikatelů. Tady chceme, aby oni přežili všechny krize a investice by neměly směřovat pouze do velkých firm. E, právě i priority malých středních podniků by měly být zasloužené. Zároveň bych ráda slyšela analýzu finančních prostředků investovaných do výzkumu, jakým způsobem se e, financuje podporování pracovních míst a možná i konkrétní projekty bychom rádi slyšeli. Digitální agenda nebo jiné projekty Tady bychom rádi konkrétní údaje. Rovněž já i více kolegů by rádi pochopili lépe ty projektové obligace. My máme infrastrukturní projekty z našich volebních okrscích, tam často však jsou příliš těsné finance. Například v mém volebním okrsku máme most, který bychom rádi ufinancovali a zdá se, že na něho nejsou peníze. Vy jste se zmínil o důležitých věcech, ale mm, zároveň bychom rádi víc. Je mě líto, že tady nemáme víc členů našeho výboru, protože to, čím vy se zabýváte, je velice zajímavé a myslím si, že si to zaslouží podporu. Děkuji. Další paní Latisi. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidente, vy jste mluvil o velkých infrastrukturních projektech, boji proti klimatickým změnám, o finančních a technických aspektech. A já bych měla otázku, která se týká velice důležité otázky pro Evropu. Možná není tak eh, viditelná, jako to, o čem jste mluvili předtím, ale já bych chtěla vědět, co eh, může EIB udělat pro to, aby pomáhala eh, našim mladým proti nezaměstnanosti. Teď máme zhruba 20% nezaměstnanost mladých v Evropě a ve Španělsku je to skoro až 40%. Já si myslím, že EIB by měla sehrát v tomto nějakou roli. Já budu teď organizovat eh, takovou konferenci v Paříži, takové generální stavy mladých v Evropě a myslím si, že bychom vás tam potřebovali. 15.9. zahájila komise program Mladí v pohybu, což je program, který má eh, za cíl vylepšit zaměstnavatelnost mladých lidí v Evropě. Mají určité prioritní aktivity, v současné době se zabývají možností společně s EIB zavést studentské úvěry, aby eh, studenti, kteří chtějí studovat v zahraničí, měli tuto možnost, to znamená rozšíření mobility, Mohl byste nám k tomu říct něco více? Víme, že existují studie proveditelnosti na rok 2011. Mohl byste nám už teď říci, jak to vypadá s tímto projektem, protože si myslíme, že v této oblasti by mohla EIB pomoci. My bychom to přáli. Děkuji. Merci, Dati. Senior Fejo. Děkuji, pan Fejo. Děkuji, pane předsedo chtěl bych poděkovat panu Mejstatovi za vysvětlení eh, problematiky projektových bondů. A já mám následující otázku. Říkáte, že projektové bondy budou souviset eh, s financováním velkých infrastrukturních projektů. Bude to podobné jako u fungování privátních fondů. Některé členské země nemají problémy s financováním infrastruktury, ale spíše s technologií nebo s technologickou infrastrukturou. Mě by zajímalo, zda tyto bondy bude možné využívat eh, v souvislosti s těmito projekty a v souvislosti s Evropskou strategií pro rok 2020. A eh, možná že by de facto mohli nahradit půjčky třeba pro eh, vysokorychlostní infrastrukturu, tedy infrastrukturu vysokorychlostních vlaků eh, v Portugalsku ne ve Španělsku. Otázka je, jestli tyto nové nástroje nahradí ty stávající fondy nebo ne. Pan Čekluna. Eh, pane majstore, EIP, financuje řadu důležitých projektů v mnohých členských zemích, to znamená, je zde velká konkurence. A jestliže někdo nezíská to financování, tak si stěžuje na nesrovnalosti a podobně. Eh, někdy to může být pravda, někdy ne. A mě by zajímalo, jaká role tady připadá EIB, jestli eh, eh, provádíte vlastní šetření těch eh, nesrovnalostí, nebo jestli se spoleháte na nálezy OLAFu. Dobře, děkuji. A ještě Sven Gilgold. Eh, děkuji, pane předsedo. Já mám jenom návaznou otázku k tomu, co řekl pan Majstát. Eh, nevím, jestli jsem rozuměl správně. Je to tak, že poskytovatelé s jasnými údaji o financování do zelených sektoru versus financování do eh, sektoru které eh, spotřebovávají více zdrojů a neobnovitelnou energii. Eh, zdá tedy, hm, toto skutečně budete také sledovat. A za druhé, já jsem nevěděl, že EIB financuje také nové uhelné elektrárny v Německu. Eh, můžete prosím vás trošku rozvést, jakým způsobem EIB eh, spolufinancuje budování těchto uhelných eh, elektráren v Německu. To jsem nevěděl a velice mě to překvapuje. Děkuji a nyní otázka, tedy čas na odpovědi. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Bylo to opravdu velmi stručné, takže já odpovím také velmi stručně, jestli dovolíte. Bylo tady několik otázek eh, na ty projektové dluhopisy, zjevně to vyvolává zájem, což je normální. A chtěl bych upřesnit, že si nemůžeme myslet, že tato technika se dá využít pro jakékoliv druhy projektů. Opakuji, že to mohou být jen ty projekty, které mají prakticky jistou dlouhodobou rentabilitu, návratnost. Takže existují infrastruktury, které k tomu nejsou vůbec vhodné. Jsou to projekty, které mohou být velmi důležité pro rozvoj venkova, ale musí zajišťovat eh, dostatečné příjmy. Jsou to skutečně projekty, které mají velkou návratnost, dostatečné příjmy. Jsou to projekty, za e, jejichž používání budou potom uživatelé platit, což půjde e, tomu, kdo projekt provedl. budeme mít snad možnost o tom mluvit detailněji. Já moc nechápu, proč by demokratická legitimita měla být pro tento projekt důležitější než pro jiné finanční nástroje. Protože ano, e, budou používány částky z evropského rozpočtu, které půjdou do takovýchto projektů. Samozřejmě, že parlament si nad tím musí uchovat kontrolu, ale podle mě je to úplně stejné, jako kdyby se ty prostředky používaly na jiné finanční nástroje. Paní Stibler, um, já bych chtěl říci, že všechny projekty, které můžeme financovat v kontextu strategie EU 2020, nemohou být financovány tím projektem eh, bondů. To je jeden z mnoha. A chtěl bych tady znovu upozornit na již existující nástroj, to je ten nástroj pro sdílení rizika. Dřív se, nebo aspoň doteď, se používal eh, jen v oblasti výzkumu. A teď se navrhuje po zprávě nezávislých odborníků, kteří hodnotili využívání tohoto nástroje, až doteď zjistili, že měl pozitivní výsledky a navrhují tady, aby se tento nástroj po rozdílení rizik rozšířil, aby se rozšířil i jeho rozsah působnosti, a totiž na veškeré inovační projekty. Například eh, Digital Agenda by mohla být financována právě z tohoto nástroje pro sdílení rizik. A to by platilo pro veškeré inovace. Pan Berman, stejně jako vy, musím uznat, že tam rada měla přidat tu poznámku pod čarou o Islandu na žádost dvou států. To se netýkalo té naší diskuze. Paní Daty. Já si myslím, že je to dobré, že se věnujete té otázce, která nabírá dramatických rozměrů v mnoha eh, zemích Evropské unie, ale nejsem si jist, že EIB je tím nejvhodnějším subjektem, který by měl řešit otázku nezaměstnanosti, protože z hlediska našeho statutu my můžeme, in, eh, můžeme financovat jen investice. Dá se to samozřejmě rozšířit i na nehmotné investice, ale přece jen je to svým způsobem nějak omezeno. Takže ve chvíli, kdy by se jednalo opatření, která obsahují investice, EIB by k tomu mohla přispět samozřejmě. Pan Škikluna, já potvrzuji, že to je součástí naší mise. Když financujeme nějaký projekt, tak musíme ověřit, do jaké míry ten projekt respektuje evropská pravidla, obzvláště co se týká trhu a environmentálních pravidel. A to jsou často dvě oblasti, ve kterých diskutujeme s těmi navrhovateli projektů nejvíce, protože my neudělíme úvěr, dokud si nejsme jisti, že eh, ta pravidla v oblasti za udělování veřejných zakázek a ochrany životního prostředí jsou respektována. Další odpověď. Ano, já vám rád pošlu nějaká čísla, nějaké indikace o tom, jaký je podíl těch elektráren, které využívají fosilní energie, které ještě financujeme. A rád vám dám také detaily eh, k některým těm konkrétním případům, které jsme financovali v posledních letech. Děkuji vám, pane předsedo tím se dostáváme právě včas k závěru vašeho vystoupení. Já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste nás zavítal a také za vaše jasné odpovědi. Vamos a proceder al voto y en primer lugar... Tak budeme pokračovat a dalším programem, bodem, bodem programu je hlasování. Já bych vás tedy nejdříve požádal, abyste vložili karty do hlasovacích zařízení a provedeme si testovací hlasování. Takže můžete prosím vložit hlasovací karty. Bars. Comme toujours. <laughs> On va voter. Ah, le test n'est pas fini. Takže můžeme hlasovat tedy. Hlasujeme, hlasování neustále trvá. Takže prosím hlasujte. Uh, ¿Qué pasa? Eh, no we have only 31 and we should be 38. There are seven cards bohužel chybí nám sedm karet, teď už jenom šest. Okay, now the, we have a problem with the socialist... Tak, teď máme problém se socialisty, jeden nám zde přebývá. Too much. <laughs> Now it's okay. okay. Okay. Okay, there we go. Tak, teď už je to v pořádku. Ale máme tady dva členy EPP, pan Rubik a pan Kasis, kteří nemají u sebe hlasovací karty, čili budeme je po, připočítávat dodatečně. Tak a nyní budeme hlasovat o stanovisku k, eh, práv, k právům spotřebitelů eh, a nyní pozměňovací návrh číslo 15 pro, proti, zdrželi se schváleno 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvojka zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis k článku 3, odstavec 2, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní sedmnáctka, kde, pardon, ne, ten odpadá, takže dvacítka, dvacítka, od pana Kamfána, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní jednička, Olio Šmita, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 22 Pascal Canfan, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 23 k článku 4, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A to znamená, pokračujeme 28. Pana Foxe, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 29. pana Šmita, kdo je pro, proti. To prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování k článku, pardon, k pozměňovacím návrhu 29. Končím hlasování. A je to schváleno. Nyní takže bylo to 22 proti 18. Čili teďka eh, třicítka pana Foxe, kde pro, proti, žili se, opět prověříme elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování a je to schváleno 21 hlasy proti 16. Nyní eh, Kompromis k článku 5 odstavci 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní 32 a jako 33 je stejný. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 34. Kdo je pro? a je tady eh, požadováno hlasování na dvě části, takže první část a až po as provided for articles in articles 9 a tak dále. Kdo je pro eh, tuto první část, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní eh, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Dále 34, pětka pana Šmit, Ne, ještě chcete prověřit. Takže vě, eh, prověřujeme hlasování o druhé části mm, pozměňovacích návrhů 32-33. Končím hlasování. A já jsem se mýlil, je to schváleno. Nyní tedy 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Opět prověříme elektronicky, zahajuji hlasování o 35. Končím hlasování a je to schváleno 22 hlasy a 17 bylo proti. Nyní 36 pana Foxe, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 37 na dvě části. První část až po body A až C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme elektronický opět zahájí hlasování. Tak. tak je to schváleno. První část. A druhá část, to je bod D. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 39, to je pro, proti, zdrželi se, opět prověříme. Závěr hlasování. Třicet devítka. Pardon, 38. 38. Teď hlasujeme 38. No, 38. Okay. 38, sorry. Omlouvám se, je to 38, říká pan předseda. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? A je to zamítnuto. Nyní 39. Opět je to vymazání. A tady budeme hlasovat elektronicky. Kdo? 39. Takže je to schváleno elektronickým hlasováním. Nyní 40. Pana Foxe. je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 41 pana Foxe pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 42 kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schvalujeme. 44. To je pro. Ano, 43 to jsme schválili, toto vymazání, kterým se navrhuje. Tak teď 44, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme elektronicky za hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Nyní 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 46 pro? pro nyní proti? Zdrželi se. Prověříme elektronicky 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Nyní 47 pana Kamfána a máme k němu pozměňovací návrh ústní, který ovšem tady máte napsaný. Kdo je pro? Čtyřicet sedm s eh, ústním pozměňovacím návrhem. Ano, tak to je. Čili je to k článku 19a nový. Qu'est-ce qu'il y a On a des problèmes. Tak máme tady nějaký zádrhel? Okay, if the oral amendment is adopted, the original... Takže pokud eh, schválíme pozměňovací návrh ústní, pak eh, další pozměňovací návrh odpadne. Takže kdo je pro? Zdrželi se? Prověříme to elektronicky. Eh, a elektronicky budeme hlasovat pouze o ústním pozměňovacím návrhu. Takže hlasujeme. Končím hlasování. Takže pozměňovací návrh ústní je schválený a tím pádem odpadá člán, pozměňovací návrh číslo 47. Dostáváme se ke 48. pana Kamfána a opět stejná situace. Nejdříve tady máme ústní pozměňovací návrh, o tom hlasujeme jako první. Takže jde pro, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky, zahajují hlasování o ústním pozměňovacím návrhu. Končím hlasování a je schválen 22 hlasy proti 21. Eh, no Luego son 23 votos a 21. De acuerdo, la enmienda 48. Takže je to 23 proti 21 a tím odpadá pozměnací na 48. Hlasujeme 49. A eh, Pardon, a eh, můžeme to ještě jednou zkontrolovat. Myslím, že tady jsme byli poněkud zmatení. Můžeme zkontrolovat ještě jednou ústní pozměňovací návrh 840. Dobře, hlasujeme ústní pozměvací návrh eh, k článku 20 paragraf 2, takže hlasujeme. Končím hlasování. A včetně Eh, paní Krace 23 k 19, tím odpadá 48. A nyní hlasujeme o ústním poznacím návrhu článek 20 odstavec 3, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, tím odpadá 49. A nyní 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 53, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, nyní 54 pana Foxe pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 55 pana Foxe pro, proti, zdrželi se Prověříme elektronicky, hlasujeme o 55. Končím hlasování. 24 pro, 19 proti. Schváleno. Nyní se dostávám 56, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Opět prověříme elektronicky 56. Končím hlasování. Je to 29 pro 13 proti schváleno. Nyní 57. Pana Šmita, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní 58. Pana Foxe, kdo je pro? Proti zdrželi se. Prověříme elektronicky záhoji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 29 vlastně, 13 proti, takže schváleno. Nyní 59, pana Foxe, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 60, pana Foxe pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 61 pana Foxe pro, proti, zdrželi se schváleno, 62, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 63 pana Šmita pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 64 pana Konfána pro, proti, zdrželi se schváleno. 65, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní článek 45, máme zde kompromis, o tomto budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Tím odpadá 67 a jsme u pozměňovacích návrhů, e, tedy tro, trojka pana Esaja, kde je pro, proti, schváleno. E, čtyřka je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní k jedenáctce máme kompromis, to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní pozměňovací návrh šest pra, pardon, sedmička, kdo je pro, sedmičku hlasujeme Nyní proti, zdrželi se. Prověříme elektronicky zahájí hlasování. Končím hlasování. 25 pro, 19 proti. A nyní se dostáváme 11 a nový kompromis, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. A tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 11. Pana Šmita, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A nyní 12. Tam je ústní pozměňovací návrh eh, k úvodnímu bodu 39. Jestliže schválíme tento, pak odpadne 12. Takže nyní, eh, kdo je pro ústní změnu? ještě jednou, kdo je pro ústní pozměňovací návrh. Takže jak to je? Máme tady ústní pozměňovací návrh k úvodním bodu 39. Ano, tento ústní pozměňovací návrh. A o tomto ústním poznacím návrhu k 39 budeme hlasovat. Je to k úvodnímu bodu 39. Écoutez, la page 7. Takže ještě jednou na straně. Aha, čili není to na straně, já mám jiný seznam, zdá se. Takže eh, je to k úvodnímu stanovení 39, ústní, tedy pozměňovací návrh je tam 12, ale my k němu máme ústní pozměňovací návrh, takže budeme hlasovat o tom ústním pozměňovacím návrhu, jestli ho schválíme, odpadne 12 Olio Šmita. Kdo je tedy pro ústní pozměňovací návrh? Proti, zdrželi se. Schváleno. Tím pádem nemusíme hlasovat o 12 a dostáváme se ke 13 a je to opět stejné. Nejdříve budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu eh, k úvodnímu ustanovení 57 je pro, proti, zdrželi se schváleno, tím pádem nehlasujeme o 13 a nyní k 60 a... Eh, Pane předsedo, já bych vám chtěl přece jen říci, že máme tady seznam hlasování a nehlasovalo se o ústní pozměňovací otázce Ole Šmita a hlasujeme o ústní otázce zpravodaje a potom se má hlasovat o návrhu pana Šmita. Ale já jsem nikdy neřekl, ale ano, musíte vždy říct to jméno. Ale žádné pole, když hlasujeme o ústní pozměňovacím návrhu, tak už nemusíme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana Šmita. Ale ta, ten ústní pozměňovací návrh se netýká pana Šmita, ale zpravodaje ve chvíli, kdy jsme tohle odhlasovali, tak zbytek padá. Je to tak? Ano. Est-ce qu'on pourrait demander au PPE de préparer ça en Prosím vás, mohli byste to připravit? Considerando 69, enmienda 1 del reporter. Pozměňovací návrh jedna zpravodaje. Kde pro, proti. Prověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasování, je to schváleno. A tím pádem odpadá pozměňovací návrh 14 a teď budeme hlasovat o takto upraveném textu. Elektronicky zahájí hlasování. Končím hlasování. A máme to schváleno 38 hlasy, 3 byly proti. A nyní budeme hlasovat o legislativním usnesení. Opět elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Se cierra el voto. 36 votos. Končím hlasování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 Tady máme zajištění nezávislých posouzení dopadů. Navrhovatelem je pan Epping. Takže už konec přestávkou a budeme hlasovat. Číslo 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Ověříme to elektronicky, můžete hlasovat. Konec hlasování. 22 pro, 17 proti. Teď přejdeme k odstavci 2, původní text, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 4, eh, návrh pana Mana, kde je pro, proti, zdrželi se, Ověříme to elektronicky. Je to 20 na 20 zatím. Nevím. Pane předsedo, já jsem celou dobu už hlasoval ale nemám kartu a nebylo to tak těsné. Nyní máme velice těsné hlasování, já bych si rád tady hlasoval. Nemám sebou kartičku, doposud to nebylo nutné, já jsem se tady hlásil a tak toto probíhalo i u minulé zprávy, teda 21, 20, 22, 20. Německo-řecká spolupráce, to nevím, jak to vždy běží, teda děkuji. That's up to... Okay, that's up to you anyway. Dobře, je to na vás. takže 22 pro a 20 proti. Odstavec 4, pozměňovací návrh 4, pana Tomase Mana. Kdo je pro? <coughs> proti? Zdrželi se? Ověříme to elektronicky. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Já začínám hlasování. Plus 2. Konec hlasování. 21 na 19. Takže vypadá to, že ta řecko-německá spolupráce funguje. Odstavec 5. Budeme hlasovat odděleně. První část to je text bez slov, jen v případech a tak dále. To přece žádali socialisté. That's a mistake because I have a split vote requested by the e S&D.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 budeme hlasovat o textu bez těchto slov. To je ta první část. Ano. A potom budeme hlasovat o těchto slovech. Ano, přesně tak. Oddělené hlasování. Budeme hlasovat o tom textu bez slov, které začínají slovy only a končí slovem procedure. Takže budeme hlasovat o textu bez těchto slov. je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A teď budeme hlasovat o těchto slovech. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to elektronicky. Konec hlasování. 21 k 19, takže pro, schváleno. A teď u ustanovení eh, A1, pan Man, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Původní ustanovení B, pozměňovací návrh 2 pana Mana také, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to elektronicky. Konec hlasování. 24 k 16, takže schváleno. Úvodní ustanovení C, původní text, kdo je pro? Proti? zdrželi se, ověříme to elektronicky, můžete hlasovat. Konec hlasování. Dvacet jedna pro, dvacet proti. Původní ustanovení D, původní text, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Teď budeme hlasovat o celém textu, tak jak byl změněn elektronicky. Můžete hlasovat. Konec hlasování. 29 pro, 11 proti, takže já blahopřeji zpravodajovi. Konec hlasování. Další hlasování? Už nic? Aha, ještě jsme neskončili, dobře.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 je ústní otázka a je to bod 14 na pořadu jednání. Všichni víme, kde jsme? Dobře. Takže úvodní část, pozměňovací návrh 1, pana Švába, kde je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Číslo 2. Ta je kompatibilní, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Návrh 3 socialistů, kde je pro? proti, zdrželi se schváleno. Číslo čtyři také socialistů, kde pro. Aha, promiňte. Takže odstavec 2, původní text, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 3, mm, návrh 4 socialistů, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno 4, původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno odstavec 5, původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď eh, pět, pan Šváb bude pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď hlasování o celém textu, tak jak byl změněn, a to uděláme elektronicky. Můžete hlasovat. Konec hlasování. 40 pro. Když tam připoštu ty dva hlasy. A nikdo je proti, takže je to schváleno, jdeme dál. A teď eh, to usnesení, které se týká té ústní otázky. Číslo jedna socialistů, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Stavec 2, eh, návrh 2. Je tam ústní pozměňovací návrh, kde se říká calls on the commission to clearly specify a tak dále, a tak dále. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Odstavec 3. Také socialistů. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. 4. Původní text pro. Proti zdrželi se schváleno. Odstavec 5. Původní text. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. 6. Původní text. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. Odstavec 7. Pozměňovací návrh 4. Socialistů. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 8, stejné skupiny, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 9, pozměňovací návrh 6, také socialistů, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Číslo 7, odstavec 10 socialistů, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 8, Odstavec 11, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 12. Eh, odstavec 9, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 13, 10, a to je pana Lamberce, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 14, pozměňovací návrh 11 pana Lamberce. Bude pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. A přejdeme k 12 socialistů. Pozměňovací návrh tady 12, sociál 14, kdo je pro, proti. Zdrželi se. Ověříme to elektronicky. Konec hlasování. 20 pro, když tam připočtu ty dva ústní, 21 proti. Takže dokonce 23 proti. Aha, 18 ke 23, takže zamítnu to. A budeme tedy hlasovat o originálním textu, původním textu, kde pro? Proti zdrželi se schváleno. Odstavec 14, pozměňovací návrh 13 zase pana Lamberce, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 15, původní text, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Úvodní ustanovení A a D, původní text, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A potom citace 1 až 13 původního textu, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno, budeme hlasovat o celém textu elektronicky. Prosím. Konec hlasování. 38 pro, nikdo proti, takže schváleno. A myslím, že to je už konec hlasování, že ano. Dobře. A přejdeme tedy dál.

terminado el. Hello, Peter. Terminado el voto. Takže po hlasování můžeme přejít eh, k debatě o zprávě o politice a hospodářské soutěže za rok 2009. Zpravodajem je pan Epping. Je tady? Dobře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Politika hospodářské soutěže je jádrem eh, komis, eh, aktivit komise. Eh, ona tvoří to, co znamená komis, sílu komise. Ale kdo je odpovědný? Bývalý komisař Peter Mandelson napsal ve své knize třetí muž, cituji, jakmile jsem se dostal do rutiny, nejdůležitější překážkou, kterou jsem musel překonávat, bylo kontrolovat to, co se děje v mém vlastním rezortu. A tak, jak my všichni víme, bohužel Peter Skinner tady není Peter Mandelson, to je člověk pro eh, každé počasí a dokonce ani jemu se to nedařilo. A jak to vypadá pod paní komisařskou Krůzovou, jak to vypadá pod panem komisařem Almuňou. Ovládá komisař, eh, má pod kontrolou to, co se tam děje, já jsem eh, eh, četl zprávu pana, paní Indefeld, souhlasil jsem a nyní k ní se nedalo nic dodat. Kam půjdeme dál? Já bych si dovolil pár dodatečných poznámek. Za prvé, státní pomoc. Komise ustanovila prozatímní podmínky, dočasné podmínky pro krizové období. Jak dočasná je dočasnost? To může znamenat někdy i věčnost. Tady potřebujeme mít jasno, jak se to bude postupně stahovat. Za druhé, Cílem hospodářské politiky je rovná příležitost pro všechny, tedy spravedlivá hospodářská soutěž, která prospěje spotřebitelům. O to nám přece jde. To se v krizovém období změnilo. V některých případech eh, komise eh, se obracela na hospodářskou politiku, aby zvýšila eh, účast sektoru, některá pravidla byla nejasná, sporná, e, někdy se ukazovalo, že když se e, společnosti smrskávaly, tak e, se z globálních hráčů stávali regionální hráči a naopak, tedy ING a KBC, to jsou příklady evropské hospodářství, potřebuje hospodářské konkurenční hráče, kteří budou schopni operovat v Číně i ve Spojených státech. Ale bohužel evropská politika hospodářské soutěže je oslabuje, oslabuje tedy celovské, celé evropské hospodářství a EU si musí uvědomit, že tady nejde pouze o nějaký právně finanční koncept u té hospodářské politiky. Pokud e, selže, tak to bude tím, že bude mimo reality, realitu musí vzhlížet za hranice Evropy. Pokud tomu tak není, tak ta koncepce je možná příliš izolovaná. Myslím si, že si musíme rovněž podívat na takzvaný efekt trickle-down, kdy prosperita šíří od horních vrstev ke spodním. Jde o to, jak to definujeme pokud eh, se ta definice posune, tak dokonce může být zneužívána. Microsoftu by se nikdy nepovedlo v Evropě uspět, protože by je zákony o hospodářské soutěži rozsekaly na deset různých malých firmiček a my chceme sami prospívat ve světě. Tedy jak vypadá trickle-down efekt z pohledu spotřebitele? Musíme lup mapu um, postavit tak, abychom viděli, jak to z těch hledisek prospívá spotřebitelům. Pak eh, financování. Tam se eh, proti všem bojovalo, včetně i vinných občanů, kteří přicházeli o práci. Tady nejde pouze o to, abychom eh, zlepšovali imič komisaře nebo abychom si naplňovali sankcemi eh, své vlastní kapsy, kapsy eh, unijních orgánů. Tady to musí být opravdu účinně pouze zaměřené na ty, kteří se nedrží pravidel. Tady by komise opravdu měla dělat pouze to, eh, jak vypadá její zadání. A dále úloha průmyslového sektoru. EU e má společnou zemědělskou politiku, já ji z principu kritizovat nechci, přesto vím, že veliké průmyslově zemědělské firmy dostávají většinu těchto dávek, nikoli malí zemědělci a přesto všechno jsou ceny zemědělských produktů vysoké. Evropský daňový poplatník financuje společnou zemědělskou politiku a většinu dostávají velké firmy a evropský spotřebitel E, má pak, když si jde nakoupit, drahé zemědělské produkty. Tady by měla zavládnout lepší transparentnost e, právě z hlediska tvorby cen pro spotřebitele a já se obracím na komisi, aby se na tuto věc ještě jednou podívala, aby to opravdu posloužilo a prospělo evropskému spotřebiteli. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Epinku. Pan Skares. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji opravdu se tady dotýká mnoha pádných eh, argumentů. Jednak z hlediska eh, komise, jednak z hlediska té první, prvního návrhu zprávy. Já bych se rád vyjádřil ve, ke třem věcem. Za prvé, hospodářská soutěž a malé střední podniky. Tady musíme potrhnout, že potřebujeme jasná pravidla, solidní a e, příznivá pro e, malé střední podniky. To se nedá dostatečně často opakovat. My víme, že e, to mu vždycky tak bylo, že právě tento sektor hospodářství je zásadní a máme stále ještě problémy například u přeshraničních aktivit malých středních podniků, to by mělo být v zprávě parlamentu podtrženo. Antitrustové případy. Tady souhlasím se zpravodajem. Otázka, pokud o těch musíme mluvit, jsou vysoké sankce a pokuty opravdu účinné? Mají ten odrazující účinek, anebo je možné, že některé jsou eh, nějaké neúměrné, zejména v období krize, to by parlament měl zmínit, energetické trhy z hlediska hospodářské politiky, máme v Evropě problémy s energetickými trhy. Já nemluvím o nedostatku těch fyzických propojení eh, té sítě, která v Evropě ještě není úplná, ale tam, kde existuje, tak máme různé vstupy, různé dodavatele a různé členské státy mají různá kritéria pro takzvaného neregulovaného zákazníka, kdo tedy podléhá tarifní regulaci a kdo ne. A máme netransparentní alokaci kapacit, tedy pokud dodavatel X by chtěl dodat zákazníkovi Y, tak systém přenosu a operátora často potenciálně je zcela netransparentní a rovněž to přidělování kapacit, kde ten poskytovatel vlastně ani neví, zda je schopen ten produkt na ten trh dostat. Tedy ve zprávě právě o hospodářské soutěži bychom měli potrhnout, že musíme snižovat překážky a bariéry ke vstupu pro dodavatele a právě se definovat toho neregulovaného zákazníka celoevropsky a rovněž učinit tu alokaci kapacit transparentnější. To jsou ty tři hlavní poznámky k tomu, ale celkově si myslím, že zpravodaj se ubírá správným směrem. Děkuji. Děkuji, pane Karenci. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Ano, konkurence, hospodářská soutěž sehrává zásadní úlohu na vnitřním trhu a je důležitá i pro celkovou konkurenceschopnost evropského hospodářství pro globální konkurenceschopnost a rovněž dosažení našich cílů. Zpráva komise obsahuje specifickou kapitolu, konkrétní kapitolu, kde ještě stále chybí zmínka, již my jsme žádali, totiž služby a všeobecný zájem. Otázka všeobecného zájmu. A rovněž snad i zmínka o spotřebitelích, Ona je tam sice, ale je to velice schematické. Zatím to si myslím, bychom měli u těch finančních otázek ještě jednou promyslet, protože pokud by měla konkurence být přímostná, hospodářská soutěž musí mít určitou stabilitu, když nebude diskriminační. Pokud zabezpečí stejné příležitosti, přispěje k normalizaci finančního prostoru, tak se to musí upravit. My už jsme minulý rok zdůrazňovali kolektivní aktivity, o nichž rovněž musí být ve zprávě zmínka. Evropský parlament k tomu dokonce schválil v loni usnesení, na to se nesmí zapomínat. Jsou tam navíc některá prohlášení ze strany komise, které jsou do jisté míry zmatočné. Na jedné straně totiž zmiňují hospodářskou soutěž, na druhé straně pokuty. Samozřejmě musíme lépe kvalifikovat a klasifikovat eh, ty situace, v nichž se eh, udělují sankce a pokuty. Jinak to nepovede k podpoře a stimulaci konkurenceschopnosti. Návrhy pana Epinka jdou správným směrem. Je třeba podpořit malé a střední podnikatele ve všech našich politikách i zde. A je třeba dále zdůraznit, že se jedná o důležitý aspekt, který se týká rovněž i potravinového řetězce. Tady čekáme na dokončení práce pracovní skupiny na vysoké úrovni, a z toho bychom rádi dospěli k určitým závěrům. Pak se na základě toho pokusíme předložit pozměňovací návrhy. V nich se budeme snažit zohlednit naši práci za poslední léta a tím dát naší politice nový impuls. Děkuji, paní Imp. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych ráda poděkovala a poblahopřála panu zpravodajovi tady všichni asi vidí, že on a já jako e, loňská zpravodajka opravdu jsme na stejné vlnové délce, tedy mu děkuji. Než přejdu do podrobností, jedna všeobecná obecná poznámka. Myslím, že má, v loni jsme procházeli téměř totožnou rozpravou a tak to bylo i předloni a předpředloni. Určitě všichni rádi opakujeme své argumenty, ale jedním z klíčových argumentů v mé zprávě v loni bylo, že si přejeme, aby komise opravdu brala v úvahu to, s čím přichází parlament. My tam konkrétně klademe otázky komisi, žádáme analýzy, žádáme zprávy a oni nám vlastně vůbec neodpověděli. Tedy já vítám Eh, spolupráci ze strany komisaře, ale ráda bych viděla i nějaké konkrétní počiny. Pokud parlament žádá o odpovědi, tak ty odpovědi se musí dostavit. Pokud komise není ochotná, tak by nám to měla říct hned a my si můžeme pak jít na kafe nebo se věnovat něčemu milejšímu, než na ně pořád čekat. Komise by si měla uvědomit jednu věc. Evropská unie se mění a v mnoha oblastech politik máme už schopnosti eh, rozhodovací, které jsme před pár lety neměli. A proč? Protože chceme, aby eh, veškeré rozhodování bylo demokratičtější a legitimnější a v oblasti hospodářské politiky já sama eh, sice chci nemám až tolik, ale myslím si, že by komise měla brát v úvahu názory těch, jež bezprostředně zvolili občané. Státní pomoc. Tady mohu pouze zopakovat to, co jsem řekla v loni. Eh, různým odvětvím se v posledních letech přidělila obrovská státní pomoc. Celá léta se, za celá léta se komisi podařilo snížit úroveň ale nepřekvapivě se to znovu v poslední době zvýšilo. My bychom ale rádi slyšeli, že se to moudře a účinně utrácí. A když se ptáme, jaká rozhodnutí padla ve kterém případě, tak se dozvíme pouze tu skutečnost, ale na dopad na trh to už se nedozvíme. Například konkrétně chceme zprávu o dopadu na eh, tu zelenou obnovu Dosáhli jsme zelené obnovy, anebo jsme prostě promařili, utratili miliardy eur za na nic. To snad má na to národ daňový poplatník to slyšet a my prostě nemáme žádnou odpověď. Prostě eh, někdo se usměje, ale když chceme vědět například odvětvově, já například reklamy Eh, online, vyhledávání, to se je stále urgentnější záležitost. Komise nám nechce ale říct, jaký to má dopad. Pokud tedy to nechce říct, tak ať nám to řekne hned, že odpověď nemá a nepodá. Stejně tak v loňské zprávě jsme žádali komplexní komunikaci nebo sadu návrhu Evropské komise týkající se pokud a nikoli pouze jich, ale jiných prvků antitrustové politiky. Snad o tom bude i rozprava v plénu eh, v krátké budoucnosti. Ale možná by to bylo lepší opačně, pokud by komise opravdu přišla už s nějakým sdělením nebo s návrhem tak by to byl lepší základ pro naši rozpravu. Tedy krátce řečeno, pane předsedo, můžeme zde probírat něco, hlasovat, pozměňovací návrhy, shodneme se v rámci parlamentu na stanovisku, ale na čem záleží je, aby Evropská komise si nás poslechla. Pokud nás slyšet vlastně nechce, tak to bych ráda slyšela hned a otevřeně z jejich strany. Děkuji. Děkuji, Sofie. Já zcela souhlasím s tím, co řekl pan zpravodaj. Španělský filozof říká, že zbytečné úsilí vede k melancholii. Když to tedy půjde tak dál, tak budeme všichni melancholiky. Ještě pan zpravodaj? Děkuji, pane předsedo, za to, že má možnost zareagovat na některé poznámky, jsme zde všichni slyšeli. Já souhlasím s tím, že musíme ještě jednou eh, analyzovat eh, pozici malých středních podniků. Rovněž zaznamenávám, že ředitel pro, eh, tedy směrnice o službách, tady sehrává důležitou roli, protože právě malé střední podniky mají jim má prospívat přeshraniční aktivita, tedy reálný dopad eh, směrnice o službách tady má důležité místo na vnitřním trhu. Eh, pokuty, energetický trh, ano, lidé přeplácejí za energetické účty za elektřinu a tak dále, protože vlastně celoevropský trh neexistuje a já už se těším na to, s čím přijde um, pan Sanchez například eh, záležitost vývoje cen v sektoru potravin. Tady potřebujeme více informací, abychom mohli účinně chránit spotřebitele, protože, jak už jsem řekl, spotřebitele platí dvakrát. Platí nejdříve za společnou zemědělskou politiku a pak ještě platí příliš předražené potraviny. Něco tady tedy nehraje jak už jsem slyšel, paní Tveld, eh, vaše angažovanost v tom, abyste eh, už srazila tu eh, věž ze slonové kosti. Já jsem tam sám pracoval na ředitelství pro hospodářskou soutěž a to je svatá kráva. To ředitelství komisaři vůbec nedosahují do toho, co říká komisař pro hospodářskou soutěž. V podstatě Jakmile si eh, komisař pro hospodářskou soutěž shodne s předsedou komise, tak už je to vyřešeno a nedá se protestovat pouze. Členský stát může eh, pozvednout svůj hlas, ale to se pouze zaznamená. Tedy je to důležité to zkusit narušit, protože současná politika hospodářské soutěže neladí s tím, co se děje ve světě. Je v podstatě úplně na jiné vlnové délce. Je to koncepce, která si autonomně funguje jenom tady sama pro sebe. A nepamatuje na to, co se děje ve zbytku světa, zejména eh, nebere v úvahu globální trendy. Já tedy se obávám, že politika hospodářské soutěže podráží nohy evropským firmám, které pak nebudou schopné konkurovat celosvětově. Musíme mít tedy obecný pohled a obecnou rozpravu, která bude komplexní a tady v tomto výboru a v parlamentu musíme využít všech prostředků, abychom opravdu narušili eh, takovéto bezpečnost věčné živobytí nerušené eh, právě tohoto ředitelství. Tedy děkuji za vaši podporu, pane předsedo, a doufám, že ty diskuse budou pokračovat. Děkuji vám, pane Eppingu, a nyní žádá o slovo zástupce komise. Děkuji. Děkuji zpravodaji za návrh usnesení. Myslíme, že je všeobsažný a zabývá se důležitými problémy. Já bych eh, nejdříve chtěla odpovědět na mm, takovou tu obecnou eh, výtku komisi, že tedy eh, po té, co se něco rozhodne, hlasuje, takže se tím komise neřídí. Já bych chtěla říci, že my vítáme velice to, že vaše hlasování bylo uspíšeno, což znamená, že my ho budeme moci již eh, dříve v předstihu také zahrnout do našeho rozhodování. Čili já myslím, že budeme moci okamžitě reagovat na vaše požadavky. E, pokud se týče té konkrétní rezoluce usnesení z loňského roku, já k tomu chci říci, že my samozřejmě chceme odpovědět parlamentu, šéfovi Ekonu a samozřejmě poslankyni, e, která tento požadavek snesla, čili já mm, prosím, abyste to vzali na vědomí. Pokud se týče nasměrování této zprávy obecně, my samozřejmě vítáme obecné vyjádření podpory naší politiky konkurenceschopnosti. Zdůrazňuje se z té kontrola státní pomoci a a role konkurence během krize, což je v pořádku. A politika schopnosti, jak se všichni shodujeme, je nezbytným nástrojem pro zajištění rovných podmínek na adekvátní úrovni. Pokud se týče dočasného rámce a obavy, která zde zasněla, že možná mm, to zase nebude až tak dočasné, tak tomu chci říci, že e, tento nástroj skutečně expiruje koncem tohoto roku. Nicméně komise bude dále schromažďovat všechny informace o dopadu tohoto eh, dočasného rámce a my nyní prověřujeme všechny zprávy, které jsme v tomto rámci dostali. A činíme tak velice pečlivě. Příští týden, počátkem října, Eh, se u vás zastaví místo předseda Almonia a bude reagovat na vaše požadavky. Nyní eh, k naší obecné politice antitrustové a eh, fů, týkající se fúzí. Já bych chtěl zdůraznit, že pokud se udělují ve veřejném zájmu a mají za úkol odrazovat od podobného jednání. A je to způsob, který nezávisí na zájmech evropského rozpočtu. No a pokud se ovšem týče eh, vazby na rozpočet, tak ano, ty se sice dostávají do rozpočtu Evropské unie, ale jsou potom vypláceny zpátky členským státům v příslušném poměru, takže eh, nemají skutečně vliv na plnění rozpočtu, na naplňování eh, evropského rozpočtu prostředky. Pokud se týče dalších komentářů k potravinářství a energetice, já bych eh, hovořila pořád trošku o energetice. Tady zazněla z několika úst nespokojenost. K tomu si říci, že komise byla a nadále bude velice aktivně prosazovat a vynucovat pravidla konkurenceschopnosti a stíhat zneužívání dominantních pozice na trhu. Rozvoj účinné konkurence na tomto trhu už do určité míry přispěla a nadále bude přispívat k zabezpečení dodávek, eh, k environmentálním Eh, dopadům a eh, bude také ve prospěch eh, spotřebitelů. Děkuji. Děkuji, Sofie. Jenom slušně, pane předsedo. Bylo řečeno, že komise zaslala odpověď zpravodajce Eh, já jsem bohužel nedostala osobní odpověď. Já jsem se k čemu si podobnému eh, dopracovala až s mnoha měsíčními spožděním, což byl jakýsi souhrn eh, politik Evropské unie, ale nebyla tam žádná analýza, nic podobně, nic podobného. Nám skutečně nejde o to, abychom jenom co si dělali, ale zajímá nás, eh, jaké to má výsledky. A pokud ty výsledky nebudeme měřit, nebo nás zajímat, no tak jak potom budeme schopni eh, rozhodovat o tom, zda ten dočasný balíček eh, má smysl nebo nemá smysl a že ho tady prodloužíme nebo ne. Na základě čeho chcete takto rozhodnout? Vy jste opravdu nesledovali, jaký dopad má státní pomoc. Zda skutečně plní eh, deklarované cíle. A my jsme předložili několik návrhů na to, které by komise měla zmapovat formou studií. My jsme také eh, vznesli několik otázek, které, na které jednoduchá odpověď ano nebo ne a jedna z nich byla, jestli se bude zkoumat jak to dopadalo na jednotlivé sektory. Komise? Pokud se týče dopadu naší politiky, víte, že komise obecně má za úkol provádět vyhodnocení dopadů ještě předtím, než začne, zahájí nový legislativní proces. A to je element, který zdůraznil předseda Barozo už v loňském roce. A k tomu patří také vyhodnocování dopadu naší politiky. Je pravda, že komise dříve byla víceméně vynucovatelem legislativy, čili toto posuzování není úplně to, co, na co jsme syklí, ale eh, možná jste si všimli, že naše nové pokyny už toto začínají obsahovat. To znamená, že před studií posouzení dopadu budeme provádět také vyhodnocování. My neskrýváme, že to není nic jednoduchého a my nejsme jediní, kteří horko těžko měří dopady politik, eh, nejenom pokud se týče státní pomoci, ale také dalších instrumentů. Nicméně my to provádět budeme, nejen protože se to po nás vyžaduje, ale my se také domníváme, že je to důležité transparentnost a efektivnost našich politik. Pokud se týče sektorových eh, otázek, tak to je eh, rozhodnutí, které je na místo předsedovi Almuniově. Děkuji vám. Děkuji. Eh, Přeje si paní zpravodajka nebo pan zpravodaj k tomu ještě něco dodat? Pane předsedo, já mám dojem, že to ukazuje, že eh, my skutečně potřebujeme si vyslechnout eh, pana komisaře, který je zodpovědný za konkurenceschopnost a vynutit si ty odpovědi. Já si vzpamatuji jeden vtip z minulé komise, tenkrát to byla paní Krusová, Eh, já doufám, že eh, ke komickým situacím už nebude docházet jako minule, že pokud tedy eh, komisař pouze formuluje to, co mu předepíšou úředníci, v tom případě vládne byrokracie a je tady nebezpečí vzdálení se od reality. Čili já si myslím, že je tedy dobré a důležité, že příští týden budeme mít ono slyšení. Děkuji vám. Tím tedy uzavírám tuto debatu a e, termíny jsou následující. Pro pozměňovací návrhy to bude 7. říjen, 17 hodin. Debata o pozměňovací návrzí proběhne 26. října a hlasování ve výboru pak 30. listopadu. Na plénu se to bude projednávat 1 prosince. Souhlasí zpravodaj s tímto termínovým kalendářem? Dobře, v tom případě e, uzavírám tuto debatu. Má někdo něco do různých? Zdá se, že tomu tak není, tak v tom případě končím toto zasedání a příště se sejdeme v pondělí 4. října v 15 hodin.